So, liebe Kolleginnen Kollegen. Milí kolegové, zahajuji naše dnešní zasedání a mám velkou radost, že tu máme dneska vzácného hosta, pana Kalendu z Itálie, pana náměstka, předsedu rady zodpovědného za obchodní otázky. Máme na svém programu celou řadu velmi důležitých bodů, které musíme vyjednat za italského předsednictví a určitě se nám podaří dosáhnout pokroku ve velkých obchodních smlouvách TTIP a CETA, ale určitě i v jiných záležitostech. Kromě toho jde o otázku eh, důslednějšího provádění obchodních smluv. Kromě toho jde o Eh, dvojí legislativu, která nám leží na srdci, TDI a IPI a kromě toho jde o to, jak obchodní politika může přispět k vytváření nových pracovních míst a k posílení hospodářské základny Evropy. Musím říci, že naše diskuze s panem eh, náměstkem byla velmi eh, kooperativní a já bych si přála, aby takováto spolupráce mezi parlamentem a radou eh, se stala běžnou záležitostí. To znamená, že vám srdečně děkuji a předám vám, vám slovo. Děkuji, děkuji pane předsedo. Chci poděkovat místo předsedům a členům tohoto výboru. Eh, teď se blížíme eh, ke konci našeho poletí a jsem velice rád, že, máme, že mám příležitost se opět vyjádřit před vaším výborem a říci, jaká je bilance našeho eh, předsednictví v rámci před, před, předsednictví tedy v EU a jak to bylo s naší obchodní politikou. Velice stručně zmíním legislativní mm, předpisy, především dva návrhy nařízení, které se týkají modernizace nástrojů eh, obchodní ochrany a potom eh, nařízení o výběrových řízeních, eh, také se mu říká nařízení o reciprocitě. Tyto dvě agendy měly velký význam a snažili jsme se o kompromisy v rámci rady, pokud jde především o modernizaci nástrojů na obchodní ochranu. Zde chci připomenout, že iniciativa začala již v roce 2012 v komisi a tam šlo o to, abychom měli možnost, jak reagovat na eh, nekalou soutěž ze strany třetích zemí. A další, šlo o to nastolit rovné podmínky, eh, pokud jde o vztahy s těmito zeměmi, které přijímají velice eh, efektivní nástroje. V praxi jde o to chránit naše podniky před nekalou soutěží ze strany třetích zemí, to je cíl. A vzhledem k nutnosti reagovat na eh, požadavky Evropského parlamentu a podnikatelů, tak my jsme se použili, pokusili jsme se apelovat na členské státy, aby skutečně Rada vzala na sebe tuto roli spolu eh, legislativního orgánu a aby eh, přijala tyto návrhy prezentované komisí. Nicméně v našem proletí jsme zjistili, že zde existují velké rozdíly, je to velice citlivé téma v radě, tudíž jsme se pokusili stanovit takový kompromis, abychom reflektovali zájmy vyjádřené všemi státy. Ale i přes toto úsilí snažit se tedy posunout vpřed tuto agendu, tak eh, zde rada eh, nebyla schopna překonat eh, tyto problémy a vnitřní rozpory. A proto 21. listopadu na radě jsme konstatovali pouze, jaká je situace a Začali jsme interně znovu se zamýšlet, apelovali jsme na členské státy, aby se podívali na své vlastní systémy, tak abychom mohli přehodnotit své pozice. A pokud jde o eh, nástroj o mezinárodních výběrových řízeních, takže zde Evropský parlament hodně na tom pracoval, předkládal pozměňovací návrhy a i vyjádřil podporu návrhu komise. Italské předsednictví také i zde předložilo celou řadu kompromisních návrhů členským státům. Bohužel i v tomto případě a mm, i jako v tom předchozím, tak bohužel zde nedošlo k žádnému pokroku na technické úrovni i přes veškeré úsilí. Finální výsledek je tedy velice s velikým zklamáním. Víme, že Evropské podniky, které se chtějí zúčastňovat kontraktů mimo EU, tak neustále naráží na velkou diskriminaci a mm, především ze strany některých našich obchodních partnerů. A e, regulament e, nařízení tohoto naří, e, enforcement, výkon tohoto nařízení tedy je velice důležitý. My s některými státy již máme určité dohody o výběrových řízeních sice, takže se respektují podmínky, ale nemáme žádný takový předpis, návrh, který bychom mohli použít vůči těm jiným státům. Na, na, na poslední eh, radě ministru zahraničí eh, jsme konstatovali, že zde existují velké problémy na straně členských států a že hm, je třeba tedy, abychom spíše tady asi E, e, se smířili s tím, že členské státy se orientují na své vlastní národní vize a ne tedy na tu evropskou vizi. Naše předsednictví ale si přeje, aby se nepřerušila debata o této otázce a aby tedy e, se ujali naší povinnosti vůči parlamentu a občanům, to znamená nalézt nějakou jinou alternativu, jinou cestu k tomuto. A to Mm, měli bychom se zamyslet tedy nad technickými detaily, detaily v radě a dovolte, abych řekl, jak jsem řekl i na otevřeném veřejném zasedání rady, že bohužel v rámci rady zde pořád jsou určité pozice, které e, jsou ideologicky úplně odlišné. A právě proto i, i vůbec snaha vytvořit takové nástroje na ochranu, nemluvím o tom pak je používat, tak skutečně tady se eh, eh, naráží na něco, co bych nazval protekcionismus. Eh, Itálie si myslí, že Eh, přece mít eh, nástroje na ochranu neznamená, že by potom byly zneužívány. A my i jsme tedy zahájili diskuzi mezi členskými státy o, mm, tedy, eh, o činnosti VHO. E, Především v červenci byl přijat protokol o trade facilitation, o usnadnění obchodních výměn a naštěstí právě v posledních týdnech po tom, co jsme dostali pozitivní novinku, pokroku, o pokroku vyjednávání, tak jsme zjistili, že Indie a USA tedy přistoupili ke klauzuli, která se týká bezpečnosti potravin a 27. listopadu na zasedání VHO členové eh, odsouhlasili 13 rozhodnutí, které se týkají protokolu pro přijetí smlouvy o trade facilitation, potom odsou, odsouhlasení public stock holding, zásoby eh, mm, potravin, potom dohoda po Bali, post Bali. A zde jde skutečně o velký význam, ve, velký význam, vel, velice významnou dohodu VHO, protože jsme překonali to zablokování, které předtím jsme zažívali. Výsledek rady eh, také naváže tedy na činnost VHO, to znamená i eh, navážeme tedy na další rozhodnutí ministerské konference a budeme se snažit definovat nový konkrétní pracovní program, tak abychom mohli skončit toto kolo vyjednávání. Naše předsednictví se snažilo také i vyjednávat eh, transatlantickou dohodu s USA. Zde jsme hrdí, že se nám podařilo, jak jsme již řekli zde, na prvním slyšení prostřednictvím jednomyslného hlasování v radě, že jsme e, byli schopni tedy e, odtajnit tyto dokumenty, které budou zveřejněny na internetu a toto představuje další významný krok směrem k větší transparentnosti a i k dohodě eh, mezi institucemi a občany. Dále eh, TTIP, eh, naše předsednictví již předložilo, předložilo určité závěry, které byly projednávány na Radě ministrů zahraničí 21. listopadu a my chceme ukázat především americké straně, že tady jsou dva důležité aspekty pro nás. Za prvé, členské státy se snaží i zavést novou dynamiku, tak abychom měli vyvážené uzavřenou širokou, ambiciozní dohodu, abychom liberalizovali výměnu zboží služeb, abychom vytvořili nové příležitosti pro podniky a občany, abychom posílili tak ekonomický růst na obou stranách Atlantiku. Za druhé, je třeba i si říci, že je velice důležité zvýšit transparentnost. To je téma, které bylo předmětem nové komunikační strategie komise. A určitě o tom se bude diskutovat i 5. Eh, prosince. K této strategii zde předsednictví se hodně snažilo, eh, aby, že se bude snažit do zbytku svého období. Komunikační strategie, to znamená dialog s veřejností a s občanskou společností. Tady je třeba jasně říci všem a vysvětlit občanům, že tato dohoda je ku prospěchu všech občanů, podniků a především malých středních. I předsednictví se snažilo udělat takovou syntézu, tak abychom i e, reflektovali různé náměty různých delegací s tím, že jsme zachovali mm, základní principy TTIP, e, to znamená mm, e, ty principy, pokud je o principy a závěry, tak my jsme chtěli tímto vyslat jasný signál americkým politikům, že nám jde o e, tuto dohodu a i e, zde tedy e, i na, na straně Ameriky došlo tedy k určitému pokroku. Pokud jde o meritum věci, tak strategie italského předsednictví v obchodní politice bylo, že po celém pololetí jsme se snažili především zrychlit vyjednávání se Spojenými státy. O to nám šlo hlavně tak abychom mohli ukončit vyjednávání eh, na konci roku 2015, začátku 2016, abychom využili příležitost, která zde eh, se skýtá, protože mm, musíme počítat i s těmi volbami příštího prezidenta v USA, s tímto termínem. Samozřejmě eh, je třeba pochopit, že e, do roku 2017 by se to mělo uzavřít, ale samozřejmě ve Washingtonu už bude nová administrativa, nový prezident. A proto je třeba e, tedy toto vzít do úvahy, abychom nemuseli opět e, tedy vyjednávat na základě jiných pozic a protože dám jde především o, o to, abychom navázali na ty úspěchy, ke kterým jsme již dospěli v minulých dvou letech paní, eh, eh, na příští týden eh, mm, na zasedání bychom měli vytvořit širší rámec, mm, který by měl být vyvážený, měli bychom být realističtí, ale i ambiciozní v této dohodě. Pokud je o SDS, za mm, pár týdnů opět to bude předmětem diskuze, protože komise zahájila veřejné připomínkové řízení k tomuto, takže se o tom bude jednat a chci připomenout, že toto je příležitost E, i pro Evropský parlament, aby se nad tím zamyslel. A pokud bychom měli tedy skutečně vést diskuzi a měli bychom e, se snažit o eliminaci toho mechanismu SDS, takže my bychom měli si uvědomit, jaké důsledky to bude mít, systémové, e, systémové důsledky to bude mít pro naši politiku ochrany investic. A tady je riziko, že by to mohlo mít dominový efekt, my jsme již uzavřeli jednání se Singapurem a Kanadou, takže to je třeba vzít do úvahy. A třeba musíme vyjednávat o investicích s Čínou například a potom i je třeba, abychom se vyhnuli nějakých tedy odvetných opatření, k kterým by mohlo dojít. A tudíž je třeba, abychom byli v souladu s Lisabonskou smlouvou, protože není možné, aby Evropa měla svůj evropský mechanismus SIDS a přitom mít tedy 400 eh, eh, bilaterálních smluv o ochraně investice a přitom zachovat tento mechanismus. Já si nemyslím, že Evropský parlament by byl proti Lisabonské smlouvě a z tohoto pohledu dovolte, abych vám přečetl jednu věc, která mě přijde velice patřičná závěry byla, smlouvy o bilaterálních investicích a především eh, eh, s rozvojovými zeměmi. To vytváří stabilní rámec pro přímé investice zahraničí. A eh, mm, i tato ustanovení této smlouvy jsou legální základ, dobrou legální pozicí pro naše investory, aby, aby byli diskriminováni své volnými opatřeními, aby s nimi bylo zacházeno nediskriminačním, nediskriminačním způsobem. Kromě toho, Většinou investorům dávají možnost eh, uplatnit toto právo z vlastní iniciativy tím, že eh, eh, jejich případné spory se budou projednávat před neutrálními arbitrážními soudy, tak aby se vyhnuli těžkopádným procedurám před vnitrostátními soudy. A i po podpisu Lisabonské smlouvy, tak smlouvy o bilaterálních investicích, které již jsou účinné s více než 130 zeměmi, po celém světě nám dávají solidní základ pro to, abychom zaručili naše eh, investice. Tento eh, výpis, eh, to jsem přečetla, to je z z jedné německé zprávy o investicích v zahraničích. Takže určitě chápete, že zde mm, je třeba, aby SDS byla v centru našich bilaterálních vztahů o ochraně investic a já si myslím, že eh, to je velice důležité pro Evropu. A e, i, i rada přijala návrh obecných závěrů, a to bylo v listopadu, na základě návrhu italského předsednictví a i e, jsme tedy se snažili vystupovat velice flexibilně vůči všem členským státům a tyto závěry zdůrazňují, že obchodní agenda je základním prvkem politiky růstu a právě z tohoto důvodu e, musí být zcela v souladu s dalšími politikami programy EU. Tyto závěry přijaté radou vychází z toho, co řekla Evropská rada v červnu, to znamená posílení zahraničních aspektů obchodu, což je nezbytný nástroj pro eh, zaměstnanost a růst. S tímto dokumentem rada vyzývá nového komisaře pro obchod, aby se zamyslel nad eh, aktualizací strategie obchodní politiky ve světle eh, změněného globálního rámce, tak zde samozřejmě si přejeme tedy, abychom i, nebo komise našla e, i e, e, takovou možnost předložit takové návrhy, které sladí ty ideologické různé pozice rady, které zatím jsou odlišné. Dále je třeba i mm, provést kroky vpřed, pokud jde o volný obchod s Japonskem, na to také budeme pracovat a potom i e, výroční e, revize, takzvané rendezvous clause, e, se to, je třeba vyjednávat s Tokiem ve světle dobré vůle, které Japonsko, kterou Japonsko vyjádřilo, které se snaží rušit netarifní bariéry na základě roadmap, která již byla přijata. Za druhé také i v, v říjnu jsme pokračovali eh, eh, eh, v jednání o těch třech železničních společnostech Japonská a pokud je o jejich přístup k veřejným výběrovým zařízením. Nyní probíhá tedy sedmé kolo vyjednávání s Japonskem a to je velice důležité, abychom opět oživili vyjednávání s tímto strategicky významným partnerem. A ještě chci připomenout vyjednávání o volném obchodu s Větnamem. Tam, ta, tam to je docela pokročilé a tam obě strany vyjednávají docela úspěšně, takže bychom mohli to dokončit do léta 2015 nebo do jara 2015. Nicméně tady jsou důležité eh, aspekty jako zeměpisné označování, jako je označení původu, takže to se také bude muset ještě řešit ve finální eh, fázi tohoto vyjednávání, samozřejmě s tím, že tomu rada věnuje, věnuje velkou pozornost a potom ty autonomní preference a jejich udělení. Takže zde samozřejmě hm, došlo k odsouhlasení eh, eh, eh, tohoto předpisu bez návrh, pozměňovacích návrhů výboru INTA. Tady jde o to i Moldavsku tedy dát nový režim preferencí a zde my jako italské předsednictví jsme vyvinuli velké úsilí, tak abychom i pokročili s dalšími dvěmi návrhy nařízení, které se týkají Balkánu a Ekvadoru. Pokud jde o západní Balkán, zde komise navrhuje rozšířit pro délku preferenčního výjimečného e, režimu a to e, pro to území, které bylo součástí bývalé Jugoslávie a Eh, jde tedy o eh, prodloužení eh, nařízení z roku 2009. Samozřejmě s tím, že tam jsou dány určité podmínky. Pokud jde o Ekvádor, jak víte, 7. července 2014 jsme uzavřeli vyjednávání o přistoupení k dohodě o volném obchodu, tedy týkalo se to Kolumbie a Peru, takže teď jde, teď jde o to definitivně ratifikovat tuto dohodu a komise přijala návrh nařízení hm, které se tohoto týká, tak abych Ekvador nevypadl, nevypadl z tohoto systému preferencí, aby bylo možné tedy, aby abychom provizorně aplikovali eh, tento, eh, tyto autonomní preference, eh, protože to je velice důležité pro ekvadorské dovozce a i pro operátory z Evropské unie. Na bohužel zde mm, pozměňovací návrhy vašeho výboru, které mm, mm, tak ty tedy ještě nebyly projednány, především pokud jde o rozhodnutí Mm, které se týká delegovaných aktů, prováděcích aktů. Komise navrhla tedy se souhlasem rady, že tedy eh, budeme takto postupovat. A na konci našeho poletí také i jsme eh, začali, mm, eh, jsme vyjednávali s Afrikou západní, s střední Afrikou a východní Afrikou. Tedy jde o tři regiony, tři případy, které podle nás jsou velice důležité, pro, pokud jde o vyjednávání, protože je třeba, abychom měli měli vyvážené regionální vztahy s těmito eh, teritoriemi eh, Afriky, protože to je velice důležité pro malé producenty a mm, uzavření těchto dohod bude velice důležité pro preferenční zacházení se těmito producenty, aby měli přístup na trh EU, e, což je velice důležitá. E, a až vstoupí v účinnost e, nové nařízení Market Access Taxation, a, mm, takže to je vše, co jsme dojednali a co bude dojednáno do konce italského předsednictví. Děkuji. Herr Kalender, ganz herzlichen Dank für die Děkuji, pane Kalando, za velmi podrobný popis. Myslím si, že je z toho zřejmé, že zahrajete velmi aktivní roli jako předsednictví, že jste se tedy snažili celou řadu věcí posunout směrem vpřed. Rád bych vyzdvihl především eh, vaší snahu týkající se TDI prosadit eh, v radě příslušné řešení. Rád bych eh, explicitně podtrhl to, co jste řekl. Nechápu, že některé členské státy tento nástroj, který je na pozadí globální konkurence skutečně nutný, že mu brání. Máme intenzivní vztahy s mnoha velkými národy světa, jednáme o mnoha dohodách o volném obchodu a myslím si, že právě kvůli této skutečnosti je velmi důležité, abychom měli moderní právo, eh, tak abychom mohli eh, provádět nebo naplňovat nástroje ochrany v rámci obchodu. To znamená, že já doufám, Eh, že se podaří učinit všechno pro to, aby rada měla eh, nosný mandát, abychom rychle mohli vstoupit do jednání a myslím si, že my v parlamentu chceme co možná nejrychleji dosáhnout dohody o, eh, o moderním nástroji pro ochranu v obchodě. To znamená, že vás prosím, aby se vám to tedy podařilo. Nejprve předám slovo slo, eh, zástupcům politických frakcí v prvním kole a eh, v druhém kole dostanou slovo další zástupci. EPP, pan Kaspary tu není. Přihlásil se pan Kelly. Děkuji a děkuji za velmi podrobnou prezentaci, za podrobný přehled činnosti italského předsednictví. Musím říci, že se jim velmi dařilo, protože v určitém ohledu je to možná nejobtížnější a nejstrategičtější eh, předsednictví, protože eh, vaše funkční období tedy spadá do eh, nových funkčních období parlamentu a komise. A já si myslím, že se vám to tedy podařilo zvládnout velmi dobře. Vznikla nová komise a bylo tedy odvedeno mnoho práce možná, že Eh, ne všechno se podaří dosáhnout do konce, ale myslím si, že pokrok, pokud jde o obchodní dohody, je eh, velmi eh, působivý. A myslím si, že pokročily i diskuze ve všech ostatních oblastech. Na jednu věc bych se chtěl zeptat. Myslím si, že to je důležitá věc a možná, že by, to pomohlo, že by se to mohlo vyjasnit ještě do konce předsednictví. A sice se to týká ISDS, konkrétně ve vztahu e, k TTIP. Často je to tak, že lidé se ISDS brání jako něčemu velmi špatnému, e, nebezpečnému, něčemu, co je možno zneužít Eh, nicméně je potřeba eh, si uvědomit, jak je to ve skutečnosti. To znamená, že se ptám, jestli by italské předsednictví mohlo uspořádat slyšení na úrovni tohoto výboru, pozvat experty, tak abychom věděli, jak to fungovalo v minulosti, jak to funguje nyní, jak často je ten nástroj využíván a jak je to eh, zamýšleno do budoucna. To znamená, že díky tomu bychom o tom mohli velmi kvalitně, strukturálně diskutovat a E, měli bychom skutečné e, znalosti a e, nepadaly by takové, nepadala by taková tvrzení, která se nevždy opírají o fakta. To znamená, že to by bylo dobré, ale jinak si myslím, že italské předsednictví bylo velmi úspěšné a já vám děkuji. Děkuji a za sociální demokracie, demokraty Alessia. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane ministře, děkuji za velice detailní expoze o činnosti předsednictví. Já mám jenom tři tak takové úvahy, které jsou obecnější, poněvadž potom určitě kolegové eh, budou hovořit o konkrétních agendách. Eh, takže především vycházím z takové eh, meritorní otázky, která se týká obchodní politiky a to je otázka, jak eh, urychlit účinnost smluv, obchodních smluv, poněvadž i včera, když jsme vedli diskuzi, výměnu názoru s paní komisařkou, tak z toho vzešlo, vlastně všechny frakce zmínily nutnost mít co nejrychleji mm, smlouvy, eh, které eh, příliš dlouho trvají zatím. A takže, eh, mm, takže vždycky ta účinnost nastane až dva až tři roky na to a to je velký problém potom s, problém s rychlostí. Mm, protože mm, samozřejmě svět se rychle vyvíjí, země přijímají rozhodnutí a je třeba tedy, aby naše podniky měly určitou jistotu, jistotu, jaké jsou příležitosti, kde. Já si myslím, že toto je jeden ze základních prvků našeho evropského rozhodovacího procesu o obchodních politikách. A další dvě úvahy. První se týká transparentnosti. Zde my velice ceníme úsilí, které vyvinulo italské předsednictví a to vlastně eh, především eh, se mu podařilo odblokovat eh, Eh, eh, trans, tu otázku transparentnosti a minulý týden komise předložila k tomuto novou strategii. Ale zde je třeba ještě udělat další krok, návazný krok, a to jak tedy zajistit, že až dojde k odtajnění dokumentu, eh, jak tedy potom skutečně zajistit efektivní transparentnost. Samozřejmě to se dotýká úzce našeho parlamentu, protože my jako parlament máme proaktivní roli ve vztahu s občany, ale i s radou. A to se netýká pouze TTIP, ale dalších obchodních smluv. A je třeba tady pochopit, jak i rada by mohla spolu s parlamentem se stát takovým propagátorem těchto eh, vztahů a více zapojovat občany. A poslední úvaha, ta se týká eh, konkrétní otázky, to znamená, co si myslíte, nebo jaké by podle vás mohly být priority toho, jak v to nové sdělení které i díky italskému předsednictví, tedy paní komisařka včera anoncovala, že, eh, při, že v příštích měsících bude přijato toto sdělení. Tedy jaké by mohly být priority, aby do toho nového sdělení eh, bylo vloženo něco, co bude předem determinovat do budoucna podobu evropské obchodní politiky. Za ECR pan Stabaty. Ich habe kein Mandat. Then, eh, Já nemám mandát. Thank you, Chair, thank you, Minister, uh, for your efforts. Děkuji vám, pane ministře, za vaše podrobné informace. Hodně jsme od italského předsednictví slyšeli o podpoře pro TTIP, to je samozřejmě dobře. Nicméně nedávné závěry rady týkající se TTIP byly poměrně vágní, aspoň podle mě. Myslím, že rada se v tom příliš neangažovala, sice se neangažovala v dialogu se zainteresovanými stranami a veřejné debatě, tak, aby si získala podporu všech těch stran. My tady v parlamentu dostáváme stovky a tisíce e-mailů s různými obavami. Je evidentní, že to všechno nemůžeme dělat sami, musíme sledovat, jaký to může mít dopad na jednotlivé regiony, odvětví, tak abychom mohli řešit ty problémy, ke kterým by to mohlo vést. Jsem ráda, že byl zveřejněn vyjednávací mandát, ale i tak to trvalo eh, eh, dost dlouho. Měli bychom se myslet nad tím, jak to dělat v budoucnosti. Myslím, že je mnoho způsobů transparentnosti, ale také zajištění přístupu k informacím. A vzhledem eh, k vašemu předsednictví se zeptat, jestli máte ještě nějaké plány, jak eh, zajistit eh, úspěšné projednání ty typu na radě. A co si myslíte, že by se mělo udělat to, aby více členských států to začalo považovat za vážnou věc a aby se posunula ta veřejná debata dopředu, tak aby všichni byli lépe informováni. Ještě před sebou nemáme to konečné rozhodnutí, ale vidíme, že některá témata zbuzí velkou pozornost a Eh, proto by bylo dobře, kdyby se eh, věnovala pozornost eh, různým tématům rovnoměrně. A ještě jedna otázka. Když jsem se podíval na ty poslední závěry rady, tam se řešila otázka exportu k dvojímu využití Měli bychom ale si uvědomit, že to obsahuje, kromě toho bezpečnostního, i eh, aspekt ochrany lidských práv. Tady hovoříme o exportu některé, některých například eh, sledovacích technologií. Měla, mm, mám za to, že Evropská unie by v tom měla ukázat eh, více rozhodnosti a jak chcete tuto otázku řešit na radě. My parlamentu voláme po rychlosti, ale myslím si, že i rada by měla ukázat cestu předu za GUE a Janik za zelené. Děkuji, pane ministře, za to, že jste zdůraznil eh, také důležitost toho, co říkal Bernd Lanke o uzavírání obchodních dohod Eh, Evropa například opustila nebo zanechala ten eh, trh se solárními panely Číňanům, to vedlo ke ztrátě desítek tisíc pracovních míst v Evropě. Eh, velmi to poškodilo Některé podniky také v Itálii a proto si myslím, že je důležité, aby Evropa se naučila také bránit ten svůj podíl na trhu. Za druhé, vy jste hovořil o veřejných zakázkách a o problémech, jak se dohodnout na té reciprocitě v této oblasti, ale pro mě ten princip reciprocity, ten já s tím já souhlasím, ale měli bychom tu reciprocitu budovat na evropském základě, tedy na tom, že automaticky budou veřejné zakázky otevřené i tomu druhému partnerovi. Eh, to eh, by bylo chybou. Pokud eh, dnes členské státy mají tak redukované financování veřejných zakázek, tak podobně jako v ostatních státech, jako jsou Spojené státy a u dalších obchodních partnerů, by se to mělo odvíjet od ekonomického vývoje a ta eh, automatická strategie, kdy ty veřejné zakázky jsou otevřené všem ostatním, eh, je eh, milná. A teď k transatlantické smlouvě. Vy jste tady byl naposledy, pane ministře, tak jste nám vysvětlil postoj italského předsednictví, který spočíval v tom, že se budete snažit hledat jiný omezený mandát, budete snažit lépe vyvážit, že máte novou strategii. A když se potom podíváme na zprávu rady z 21. listopadu, tak eh, si uvědomujeme, že se tam toho moc nezměnilo, minimálně v té komunikace, komunikaci rady ohledně té transatlantické dohody. Jakou, jaké poučení chcete vyvodit z těch problémů, které jste měli s tím nově definovaným mandátem? A ISDS, situace, ekonomická situace v Evropě a hlavně v sociální oblasti není taková, že bychom mohli eh, nad tím mávnout rukou. Měli bychom si uvědomit, že Evropa eh, byla jedním z těch prvních, která se za, eh, začala regulovat, například finanční trhy ve světle těch problémů v krizi. Ehm, a tato věc není eh, tak jednoznačná. Například německé malé středně velké podniky eh, vyjádřily svou kritiku těm principům je zde i, za, Evropský parlament. Proč by se eh, tyto mechanismy u investice měly automaticky formulovat tímto způsobem? Já si myslím, že pokud máme o tom seriózně politicky diskutovat, o zájmech států, regionů, o svrchovanosti a tak dále, tak bychom to měli dělat. Neměli bychom eh, to všechno svalovat na to, že ta komunikace je špatná a proto se lidé stěžují. Děkuji, to bylo první kolo a teď máte slovo vy, pane ministře. Grazie mille, parto. Děkuji. Takže především chci poděkovat eh, eh, všem za eh, to, že jste řekli, že moje prezentace byla detailní, doufám, že nenudná proto. A takže SDIS, otázky tyto, tohoto typu, možná já je dám dohromady trošku ty vaše otázky. A, takže ano, je třeba mm, zorganizovat takové setkání mezi kom, Eh, parlamentem a eh, komisí je třeba i začít seriózně mluvit o SIS. Proč? Protože především bych chtěl, abyste si dobře přečetli vyjednávací mandát. Mandát vysvětluje, že jakákoliv, jakékoliv ustanovení těchto dohod by nemělo anticipovat možnost eh, v toho, aby Evropská unie a členské státy využili veškerou pravomoc, aby vstupovali do těch veřejných služeb, aby upravovali veřejné služby, tedy mají možnost to mít pod kontrolou. A já tady zareaguji na vás. Ano, takže dnes my máme situaci, kdy tyto eh, dohody používají členské státy i proti sobě. 50% eh, případů STS se používají, používají evropské podniky a používají jako nástroj proti jiným eh, podnikům z jiných států. Takže v Evropě, co musíme dělat? Samozřejmě, mm, ono to musí být samozřejmě daleko omezenější, než teď máme v těch bilaterálních smlouvách o ochraně investic. Zde bych chtěl reagovat na dva případy. Za prvé eh, vyvlastnění, mm, které, kde nedošlo ke kompenzaci a potom eh, diskriminace v eh, výběrových řízeních. To jsou dvě případy, proč SDS eh, máme a takže z toho důvody to máme. Já ten den, když jsem si přečetl poprvé německou zprávu o investicích, tak já bych nechtěl, aby tato otázka SDS, aby v podstatě vedla k tomu, že se vytvoří nějaký mechanismus, že budeme mít národní režimy, které budou nebezpečnější, restriktivnější a nebudeme řešit toto téma na evropské úrovni způsobem inteligentním či strukturovaným. To mm, e, by bylo špatné, třeba tedy e, se tím e, zabývat na evropské úrovni. A potom tedy Moskva dnes dnes tedy máme eh, smlouvu, která se musí překládat do 20-40 jazyků. To je podle mě absurdní, ano. Já také samozřejmě představuji jeden z těchto jazyků, ale já si myslím, že tady v tomto případě ten fakt, že Evropa by měla 7-8 měsíců promrhat překladami, no to je politický problém, protože se přichází o biznis, přichází se o možnosti pro naše malé střední podniky, pro jejich export a já si myslím, že asi my už to nevyřešíme teď, ale příští předsednictví by mělo toto téma nastolit, tedy otázku eh, překladů hm, mezinárodních smluv, tedy eh, to právně, ty právně závazné překlady, o to jde a to by se mělo řešit. A potom transparentnost. Eh, balíček Malstrem. Včera, myslím, tady paní komisařka zrovna byla a tento balíček Malstrem, to je vyvážený balíček podle mě. My ho podpoříme, my ho podpoříme zítra, již hned na zasedání a já jsem vyjádřil paní komisařce podporu rady a eh, pokud jde o ty typ, tak ano, tam jde o to, abychom měli větší Eh, režim transparentnosti a aby, eh, ale je třeba si, uvě, si promyslet, jak potom ten proces této transparentnosti, tento režim transparentnosti se potom rozšíří na další mezinárodní smlouvy, aby se to stal standard. A jaké jsou naše priority? My dnes a eh, my dnes jsme v podstatě jsme svědky takové velké hry, big game v obchodě. A když se podíváte na, eh, na tedy zprávu komise o eh, těch netarifních bariérách, tak zjistíte z této zprávy, že ranking prvních šest pozic, to jsou všechny státy k uskupení BRICS. Co to znamená? Znamená to, že my těmto zemím jsme dali možnost, eh, jak si se rozvíjet a tam se začala rozvíjet eh, střední třída a, a tedy spotřebitelé a oni se začali chránit těmito bariérami. Je evidentní, že globalizace, mm, tedy eh, eh, samozřejmě ta i vedla k určitým nerovnováhám tady. A samozřejmě to není možné, aby si to někdo vykládal tak, že jak si, e, e, ta, e, se, si uzavřou své trhy a většinou to je takové, jak si zadními vrátky utajené, nedávají možnosti do vstupa do řízení a tak dále. Takže my se musíme tedy teď inspirovat tím vyjednáváním TTIP, protože máme Ameriku, která také vyjednává s těmito zeměmi své smlouvy TTIP a tyto, tato oblast představuje 73% světového HDP. To je mm, tyto země. A mm, tyto země se eh, dohodly, že budou eh, jednat podle vyvážených tedy eh, podmínek, rovných podmínek. A je třeba využít tedy tento potenciál a tlačit tak na ty země uskupení BRICS, mm, aby se chovali stejně, protože to zacházení s těmito zeměmi především způsobilo uh, Eh, problémy západu. A to je naše priorita. Pokud my tedy teď upustíme tu retoriku o multilateralismu a tak dále, pořád dokola, jak o tom mluvíme, a je třeba skutečně se podívat na zájmy Evropy. A já myslím, že pokud budeme hájit zájmy Evropy, tak to bude ku prospěchu i volného obchodu. A teď závěry veřejné diskuze, transparentnost, pokud jde o uh, Eh, uzavření, závěry k TTIP. Tak já s vámi částečně souhlasím. Já si myslím, že ano, eh, tady ten závěr je velice jasný v tom, že potřebujeme to urychlit a co nejdříve uzavřít to vyjednávání s tím, že musíme respektovat mandát a nikdy, nikdy jsem nezmínil fakt, že bych snad chtěl změnit mandát vyjednávací. Ne, já si myslím, že v této fázi změnit mandát, to by znamenalo uzavřít vyjednávání s USA. A to si nemůžeme dovolit. A jsme v situaci, kdy geopolitické hrozby rostou, obchodní hrozby rostou rovněž, jak jsem již zmínil, třeba ty netarifní bariéry. A my potřebujeme větší přístup na trhy a naše malé střední podniky brzy musí dostat větší přístup na trhy. Takže ano, možná, možná tedy hmm, Mm, ten závěry mohly být silnější, ale prostě to, ten závěr reflektuje mm, názory eh, státu rady a rada ale jasně tím vyslala signál, musíme to udělat rychle, brzy a v rámci mandátu. A to vůbec nebylo předtím tak evidentní. Můžeme udělat i více s transparentností, ano, samozřejmě. Chceme eh, Eh, to udělat, ale to je úkol členských států. Já eh, o tom pořád vždycky jednám s parlamentem, s odbory, s nevládními organizacemi v Itálii a s kýmkoliv, kdo má zájem. A někdy jsem velice zklamán, když vidím, že všichni chtějí větší transparentnost sice, ale nikdo si nepřečte mandát. Takže pořád se hovoří o veřejných službách, ale ty vůbec nejsou v diskuzi. Eh, potom GMO také, tedy eh, tak se to vůbec netýká eh, tato smlouva, audiovizuální mm, služby, kultura, to tam také není, to je přece mimo to. Takže prosím vás, když někdo chce více transparentnosti, tak by to měl také tak používat a přečíst si to. Potom veřejné výběrová, veřejná výběrová řízení a fotovoltaické panely. Já s vámi souhlasím. Itálie mm, apelovala na opatření, aby byla přijata opa, opa, opatření proti nekalé soutěži ze strany Číny. A také jsme i e, tedy přijali odvatná opatření, jak víte. Ale nyní je velice jasné a teď do francouzštiny. Je, ne, italsky, italsky teď je velice jasné, že tady máme problém. Máme ideologický problém, jak jsem zmiňovala na začátku. Eh, půlka rady se domnívá, že jakákoliv forma reakce eh, i eh, vůči takové soutěži je protekcionismus, ale to je přece chyba, chybné posouzení, to není protekcionismus to bylo u TDI, to bylo u fotovoltaických panelů a vždycky je to stejné. A jaká taková je situace? Je třeba tedy o tom ale diskutovat, protože potom tady v parlamentu ty stejné země, které potom to vetují, no tak zde potom blokují jakákoliv opatření. Zde je třeba tedy otevřít tu diskuzi mezi parlamentem a radou. Děkuji. A ještě public procurement. My nemůžeme uzavřít Evropu naše výběrová řízení také ne. A vůči těm zemím, které otevřely svá výběrová řízení našim podnikům. Takže to musí být zájemné. A já vám děkuji, já se omlouvám. Tady jsme e, slyšeli tady hodně témat, ale možná jsem to překročil čas. Eh, rychle druhé kolo, omlouvám se FD, protože na vás jsem zapomněl v tom první, prvním kole, paní Begin. Děkuji, pane předsedo, pane eh, ministře. Samozřejmě já velice si cením činnosti italského předsednictví a eh, předsednictví mělo velkou příležitost, eh, podle mě vůbec Eh, prosadit svoji agendu, ale já myslím, že se, jí to, že se to italskému předsednictví plně nepodařilo, že to bylo spíše tedy nulové, pokud jde o TDI, pokud jde o ty nástroje na ochranu našich podniků, to se také nepodařilo, potom zde byl na stole další nástroje a další nástroje a je třeba přece, aby naši podnikatele měli větší jistotu eh, a potom je toto, eh, to platí stejně pro to nařízení o veřejných zakázkách, o TTIP, takže tam také se to nepodařilo podařilo. A vy, pane ministře, vy jste řekl, že zveřejníte vyjednavací mandát, no dobře, ale nezapomeňme, že tento dokument eh, již byl k dispozici eh, tedy v jiných verzích, takže to zase tak velký výsledek není. A potom zbývá ten fakt, že kdybychom byli mohli tedy eh, že bylo, by bylo dobré se chopit této e, e, příležitosti a e, pracovat na otázce Made in. To přece byla velká příležitost. A zde my jsme se dívali na italské předsednictví s velkou Eh, naději, protože zde mm, eh, to hodně poškozuje naše producenty a to byla promrhaná příležitost. Eh, máme zde celou řadu malých středních podniků a my všichni jsme na vás spolehali, že se zhostíte odpovědnosti. V tomto případě děkuji. Asia, um... Děkuji. Jut. Já vám také děkuji, pane ministře, za ten váš přehled. Jedna věc, ale o které jste se nezmínil, by mě zajímala. Eh, jsou to ty eh, minerály z konfliktních oblastí. Eh, já se podívám na své e-maily, tak polovina z nich se týká TTIP. Ty žádají o tom, abychom tu dohodu ukončili. Zatímco ty e-maily o těch minerálech z konfliktních oblastí zase říkají, že by Evropská unie měla dělat více a otázkou je, jestli skutečně chceme eh, využívat naši obchodní politiku pro to, abychom podpořili udržitelný rozvoj a lidská práva na celém světě. A mám pocit, že většina lidí by skutečně chtěla, aby eh, na to eh, byly, proto byly závazná pravidla na evropské úrovni. Já vím, že se o tom ještě dnes bude diskutovat později. Mě by zajímalo, jaký k tomu má postoj rada, jestli tady vidíte nějaký prostor pro závazné nástroje které by se týkaly celého dodavatelského řetězce. Nejenom hutě. Děkuji i. Já eh, bych se chtěl zeptat na ISDS, eh, zejména ty eh, soukromé arbitráže, které jsou podle mě velmi problematické pro svrchované státy. A když se podíváme na tu dohodu s Kanadou nebo s Spojenými státy, tak eh, co se stane, když to tam nebude? Znamená to, že investice nebudou vůbec možné, nebo budou mít více překážek na obou stranách? My už eh, dnes jsme velmi propojeni eh, investičně s Kanadou i se Spojenými státy. Kde s vámi souhlasím, je to, že nemůžeme jenom tak říci, že ty národní dohody o SDS jsou rozumné, ale otázkou je, jestli je to přiměřené pro tento typ dohody, protože tady jde o dohody z 20. století, kde ještě svět nebyl tak globalizovaný a když bychom chtěli pozitivně se dívat do budoucna, tak bychom měli eh, tady použít eh, princip eh, státní jurisdikce v těchto otázkách. Pan Zaziny. Děkuji. Hmm, hmm. Pane ministře, eh, to byla taková černá kronika programované sebevraždy, ale za to vy nemůžete ano, vy jste eh, samozřejmě jednal v rámci dobré vůle, ale prostě tady nefungují pravidla. To je smrt našeho ekonomického systému a jiní jsou inteligentnější a chrání se a my nejsme schopni se chránit, pokud jde o mading, labeling, pokud jde o sankce proti Rusku a tak dále ve všem. Takže Eh, o nástroje mm, mm, ochrany a vy říkáte, že jiní, jiné státy tedy chrání své zájmy, rostou velkým tempem, chrání svoji produkci a nám se nedaří vůbec nic, eh, i přes vaši a moji dobrou vůli, protože většina zemí mm, eh, tedy v podstatě radši dováží do Evropy výrobky, které se potom prodávají. No, a Mm, mm, možná my máme sice jiné politické názory, ale nakonec v radě my uděláme co? Vzdáme se zbytku světa a my budeme sloužit těm, kteří vyrábí jinde. A mm, já, eh, takže eh, vy máte, měli jste dobrou vůli, ale eh, výsledek je nulový, se kterým přijedete domů, protože my v Evropě nechráníme vlastní zájmy, ale zájmy jiných. A vy jste vlastně mi to tady potvrdil všechno. Stabady. Pan ehm, Pane předsedo, když jste mě žádal, abych eh, vystoupil za EKR, tak jsem se byl jistý, jestli to mohu jméno EKR říci. Samozřejmě, že eh, se, se mohu pokusit shrnout stanovisko naší politické skupiny. Myslím, že ten postoj eh, italského předsednictví je konstruktivní. Myslím, že na této oblasti bychom mohli dobře dále spolupracovat. Teď mi dovolte, abych zhrnul postoj ECR. U TTIP my bychom eh, chtěli klást větší důraz na ty výhody, spíš než na ty nevýhody. Samozřejmě, že všechny dohody jsou spojeny s určitými riziky, protože jde k zintenzivnění konkurence a to potom bude mít za následek eh, i to, že některé podniky na tom prodělají, ale měli bychom se hlavně naučit využívat ty výhody, které nám to dá a k tomu musíme mít doprovodné politiky měli bychom být na straně vítězů. Se například podíváme na mm, bilaterální obchodní vztah mezi Amerikou a Německem, tak mm, Německo má velký přebytek exportu vůči Spojeným státům. A teď k těm eh, arbitrážím. Ano, je otázkou, jestli více dát eh, přednost eh, jistotě nebo právnímu státu. Eh. A to jsou přesně věci, na které bychom se měli zaměřovat. To jsou hlavní věci. A to rozhodující u TTIP nebude ani tak ten volný eh, obchod, jako spíše ty investice. Tady jde o to, jestli Evropa bude vhodným místem pro investice zahraničí. A právě měla nabídnout právní jistotu těm investorům, kteří k nám budou chtít přijít. A kteří chtějí bezpečně investovat velké částky. Pak jsou možná některé oblasti světa, kde bychom se měli bránit eh, investicím, možná z Asie. A Proto eh, si myslím, že je potřeba, abychom eh, se drželi toho přístupu, o kterém jste hovořil vy. Vy jste několikrát ve svém projevu hovořil o ideologických rozdílech, dokonce o ideologické propasti. Nás by to zajímalo, mohl byste to trochu popsat, které země to jsou, mezi kterými ty rozdíly jsou. paní UGS na závěr. Děkuji, pane předsedo zde já bych chtěla poděkovat italskému předsednictví i panu ministrovi, že přišel na náš výbor a já mám jenom pouze tři úvahy. Za prvé, můžete více konkretizovat, jak by bylo možné skutečně zmodernizovat naše nástroje na ochranu obchodu a mm, ve všech eh, průmyslových sektorech, eh, tak v podstatě narážíme na velký problém konkurence, konkurovat zemím, Eh, které používají různé tedy nekalé praktiky proti volnému obchodu a za druhé zde mm, eh, eh, Latinská Amerika bude hrát intenzivnější roli v naší obchodní politice do budoucna. Jak vy to vidíte? A závěrem, Hodně mi leží na srdci strategie, mezinárodní strategie Číny. Jaký to má dopad na Evropskou unii, především na naši schopnost podepisovat eh, dohody na ochranu evropských zájmů. Takže já se ptám, co si o tom myslíte a jaká by měla být reakce naší evropské obchodní politiky na tuto zemi. Rapidamente. Eh, rychle. TDI. Ano, e, takže zde i odpovím na Salviniho a na ty osoby, které mluvily o ideologických rozporech. Dobře, já jsem se snažil za toto předsednictví mm, používat e, e, nepoužívat tedy byrokratický tón, jako vždycky. Nám šlo o kompromis vždycky, ale samozřejmě pořád jak si platí, že kompromis eh, byl těžko dosažitelný, protože polovina zemí jasně tvrdí, že přijetí nástrojů, eh, které by chránili nás před nekalou soutěží, že to je údajně protekcionismus sám o sobě. A já tady, já souhlasím se Salvínem zde, ano, to je sebevražda naší obchodní politiky. To je pravda. Pokud my nebudeme mít nástroje, jak se chránit a eh, jak eh, vlastně tedy chránit naše podniky, tak eh, to potom nepůjde. Ale tady narazíme narážíme na ideologické rozpory. A je třeba tedy vzít do úvahy eh, samozřejmě naše zájmy, protože a chránit je proti našim konkurentům, kteří se chovají nekalé. A já s vámi zcela souhlasím. A cíl mého předsednictví nebylo eh, E, tedy e, mm, něco e, prosazovat, když vidím, že kompromis není možný. Ale já říkám, jak to je. Zde my máme tedy strategický dokument komise, my jsme ho chtěli mít a teď je třeba si uvědomit, co uděláme, abychom se chránili. A já ale nesouhlasím se Salvini v tom, že to nemůže být pouze strategie ochrany obrany, protože naše strategie je v přístupu na trhy. A takže vy říkáte, že bychom se měli chránit více? Ano, ale my bychom měli mít eh, tu druhou stránku politiky, to znamená přístup na trhy. A já tady navrhuji, abychom nedělali nějaká extrémní gesta, abychom se nevraždili vzájemně, ale abychom skutečně eh, nejenom se chránili, ale také útočili. To je také důležité, protože samozřejmě to se netýká ti, kteří eh, ale jsou nacionalisti, tak si myslí, že jediná cesta je, že tady postavíme zeď. To ne přece. My musíme také se dostat na jiné trhy. Made in. To není v kompetenci eh, Rady pro obchod, ministru pro obchod. Made in, to je základní věc. Ano, já se pamatuji v rámci Findustrie, našeho svazu podnikatelů, že jsme eh, hodně za to bojovali tehdy. I samozřejmě naše proletí ještě neskončilo úplně, takže i na tom se ještě asi bude pracovat. A teď k Jižní Americe, k Číně a investicím. Jižní Amerika, situace Mercosuru, ano. E, takže Argentinu necháváme dobře, Brazílie zvýšila počet netarifních mm, překážek také. Takže je třeba se chovat jako USA, to znamená e, vytvořit aliance s těmi zeměmi, které jsou pro volný obchod, které Peru, Kolumbie, Mexiko, e, Střední Amerika. E, takže musíme se spojit s těmi zeměmi, které mm, akceptují Eh, akceptují tedy volný obchod, eh, jako to udělali. To je, to je vlastně strategie, jak útočit na trhy. A mm, zde i my jako Západ bychom se měli spojit proti eh, těmto zemím. Poslední boty. Čína. Čína. Způsob, jak pokračovat s Čínou, je smlouva o investicích. My zde Eh, vidíme, že tam v Číně teď dochází k určité změně, eh, jsou tam určité novinky, například eh, v, mm, v Bali se již Čína trochu odpo, odpoutala od ostatních států BRICS a i v Pekingu se konala konference a tam se Čína eh, zavázala k technologii goods i ke, k boji proti změnám klimatu, takže Čína trochu opouští ten postoj, jako má Brazílie, Indie, eh, to znamená, že již není v opozici proti takzvanému severu, nechová se konstruktivněji. Je tam určitý formální pokrok, ale samozřejmě my musíme také držet spolu, my Evropané a to byl právě ten problém těch fotovoltaických panelů. A mm, my musíme se spojit vždycky a e, nále, e, vystupovat jednotně. A potom minerály z zemí v konfliktu. Zde rada se tím zabývá zítra na e, TPC, tedy se o tom bude mluvit a samozřejmě mm, mě, zde mm, my hodně tedy eh, tomu věnujeme pozornost. Já chápu eh, to, že obchodní politika by měla také podporovat šíření lidských práv eh, a tak dále. Samozřejmě ono je to velice těžké potom to nějak řídit, takovéto mechanismy. A my teď tedy spíše vycházíme z toho, že by to mělo být e, otázka dobrovolnosti a ne nějaké povinnosti. Děkuji. Děkuji vám, pane, pane ministře, ještě jednou za to, že jste mezi nás přišel a za to, že bojujete za dobrou obchodní politiku. Přeji vám hodně štěstí.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 So, liebe Kollegen, Kollegen, dann kommen wir... A nyní, vážení kolegové, se dostáváme k hlasování. Nejprve bod 16. Sazební zacházení se zbožím pocházejícím z Ekvádoru. Včera jsme o tom diskutovali a proto by teď mělo být všechno naprosto jasné a proto můžeme přistoupit k hlasování. Zelení GUE předložili kompromisní návrh číslo 1, kde pro, kde proti, kdo se zdržel. Ověříme to elektronicky. Eh, můžete hlasovat. Končím hlasování. Jasně, zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 20. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Zamítnuto. 21. První část. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Zamítnuto. Druhá a druhá část je pro? Proti? Drželi se. Zamítnuto. 22. Eh, Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 8. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 9. Kdo je pro? Proti zdrželi se, to zamítnuto. deset, kdo je pro, proti, zdrželi se, eh, zamítnuto. Teď se dostane k úvodním ustanovením kompromis číslo 2, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 14, kde pro, proti, drželi se. Zamítnuto. 15, kdo je pro, první část. Kdo je proti, drželi se. Ověříme to elektronicky ještě jednou. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. Druhá část. Pro? Proti. Drželi se. Zamítnuto. 16. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. A teď elektronické hlasování o návrhu komise. Můžete hlasovat. Jeden poslanec za EPP tady navíc. Končím hlasování. 34 hlasů pro, tím pádem to bylo přijato. A teď eh, můžeme hlasovat o návrhu legislativního usnesení, opět elektronicky. Můžete hlasovat. Končím hlasování. 35 hlasů pro. A ještě jeden hlas, který se zdržel. Navíc tím pádem eh, byl tento návrh komise přijat a můžeme vycházet z toho, že Ekvádor eh, ne, eh, bude mít eh, problém eh, s to uzavření té dohody. Helmut? Děkuji, pane předsedo. Já bych eh, navrhoval, abychom okamžitě začali vyjednávat o těch nevyřešených otázkách, pokud je chceme uzavřít. Pane předsedo, já myslím, že eh, mm, není třeba zahajovat okamžitě vyjednávání, protože eh, v podstatě není ani mm, na to místo, protože akceptujeme návrh komise a jdeme do plénu do, do Štravě Štrasburku a nemáme asi na tom, co získat, takže eh, mm, nyní, teď ne. Die Rechtsauffassung, Helmut, habe ich auch, äh, weil kein... Tento právní názor já e, sdílím, také protože žádný pozměňovací návrh nebyl e, přijat, tím pádem je ten návrh nepozměněn a proto nevidím žádný důvod vyjednávat. Helmut. Ale pořád ještě nevíme, jaký bude postoj rady. Pokud tam bude nějaký jiný výsledek, tak to bude stejná situace. A proto bychom minimálně měli zjistit, jaký je postoj rady v tom mezidobí. So, uh, es ist völlig klar, wenn... Je jasné, že pokud by uh, rada předložila nějakou, uh, nějaký poznávací návrh, tak potom by se muselo svolat nějaké zvláštní zasedání a rozhodnout o tom, ale já v tomto okamžiku nemám žádné známky toho, že by rada něco chtěla měnit. Nevím, jestli ta rada je nějakým způsobem zastoupena Yeah, yeah, yeah, they were here. but but he, he, he, he, made, he made clear that he is in favor of this and in his speech. Pan minister tady byl a ten říkal, že je pro, takže já neočekávám, že by eh, se to nějak měnilo. Pokud by byly navrženy nějaké změny, tak bychom se na to museli dohodnout. O tom není pochyb, ale prozatím žádné takové známky nemáme.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 Zamítnuto. Pozměňovací návrh 2. Kdo je pro? A kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 5. 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pět. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Šest. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. A tím se dostáváme k pozměněnému, eh, vlastně nepozměněnému návrhu komise. Kdo je pro? Omlouvám se. Je to elektronické hlasování. Takže zahajuji elektronické hlasování. Hlasování je u konce. Třicet tři pro, pět proti, dva se zdrželi a nyní hlasování o e, návrhu, usne, legislativní návrhu usnesení. Zahajuji hlasování. Hlasování končí. Opět 33 pro, 4 proti, 3 se zdrželi. Blahopřejeme panu zpravodaji. A tím se dostáváme k osmnáctce. Jde o návrh usnesení o systému GSP Plus pro Filipíny. Víte, že jsme měli možnost se kriticky vyjádřit eh, k těm aktům přenesené působnosti, eh, znes k tomu výhradu. To je v podstatě předmětem toho usnesení, to znamená, že tu máme dva pozměňovací návrhy, o kterých budeme hlasovat nejdříve. Nejprve pozměňovací návrh číslo jedna. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Taktéž zamítnuto. A nyní tedy nechávám hlasovat o usnesení jako celku. Je to elektronické hlasování, které tímto zahajuji. Hlasování skončilo. 12 pro, 26 proti a 3 se zdrželi. To znamená, že usnesení bylo zamítnuto a to jinými slovy znamená, že Výbor nebude do pléna předkládat usnesení. Samozřejmě, že existuje možnost, pokud 40 poslanců nebo nějaká politická frakce eh, tedy přednesou tento eh, návrh eh, v plénu, že tak mohou učinit. Nyní bod číslo 19. Jedná se o přístup na trh eh, pro Keniu. Máme tu pouze jedno jediné hlasování a sice elektronicky. Já toto hlasování zahajuji. Hlasování končí. 37 pro, 2 proti a jeden se zdržel. A tím končíme dnešní hlasování. Bude následovat dvouminutová přestávka, abychom mohli připravit slyšení, které bude následovat. Děkuji.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 Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen. Milí kolegové, dámy a pánové, dostáváme se k bodu programu číslo 20, což je slyšení o obchodu s nerostnými surovinami pocházejícími z oblastí konfliktů. Já tedy všechny hosty srdečně vítám a i všechny ostatní vítám u tohoto velmi důležitého slyšení, protože je to otázka, eh, kterou se zabýváme již dlouho. Všichni víme, že pokud eh, máme zastávat evropské hodnoty, musíme zajistit, aby nerostné suroviny, které používáme v mnoha výrobcích, byly získávány tak, aby přitom nebyla porušována lidská práva. Všichni známe diskuzi o zákonu Dodd-Frank ze Spojených států, který sleduje stejný cíl a který se e, tady soustředí především na oblast e, Konga a Velkých jezer. To znamená, že evropská iniciativa už měla přijít dávno a proto tedy e, vítám, že komise k tomu navrhla dokument, předložila návrh, který tedy dnes předkládáme k dnešnímu slyšení a budeme mít tudíž možnost se zamyslet nad různými aspekty. Dříve než předám slovo panu Winklerovi, našemu zpravodaji, tak mi dovolte, abych přivítal naše hosty a experty z různých oblastí. Mám radost, že se nám podařilo získat zástupce z mnoha oblastí, kteří nám tuto oblast nastíní z různých úhlů. Máme čas do půl jedné, všichni bychom se tedy měli snažit být co možná nejstručnější a žádám proto i experty, aby se drželi vyhrazené řečnické doby 8 minut. Naplánovány jsou dva panely, následně budeme mít možnost diskutovat a samozřejmě, že právě ta e, diskuze e, bude možná pouze tehdy, pokud všichni dodržíme řečnickou dobu. Tolik tedy na úvod a nyní předávám slovo našemu zpravodaji, panu Winklerovi. Děkuji vám, pane předsedo. Milí kolegové, milí hosté, myslím si, že eh, bych nejprve eh, měl poděkovat sekretariátu eh, a všem dalším pracovníkům, kteří zorganizovali naše dnešní slyšení, protože se domnívám, že to slyšení bude velmi užitečné v tom, že nám přinese důležité informace. Děkuji také stínovým zpravodajům a koordinátorům za to, že tedy se účastnili procesu, během něhož jsme o tom diskutovali a během něhož jsme zaujali eh, nakonec společnou pozici o složení panelu, to znamená o jménech expertů, které si dnes vyslechneme. A nyní k vlastnímu tématu. Myslím si, že pokud zohledníme to, že tento parlament již přijal usnesení a postoj eh, v otázce konfliktních minerálů, nerostných surovin z konfliktních oblastí a že komise tedy reagovala na naše volání a předložila sdělení a návrh na řízení, tak je naprosto jasné, že eh, k tomu musíme přistoupit zodpovědně. Cíl je na snadě, všichni se na něm shodneme. Jde o to, abychom prolomili spojení mezi financováním eh, válečných eh, situací a obchodem s minerály. Jak to učinit, to bude naší prací během nadcházejících týdnů v rámci legislativního procesu. Já si myslím, že eh, nejlepší přístup, který k tomu mohu zajem, zaujmout, je to, že bych tedy skončil a nechal více času eh, expertům, tak aby mohli hovořit déle. Velmi se těším na to, co nám řeknou. Takže děkujeme, děkujeme pane Winklere a nyní tady zahajuji první kolo expertů. Experti by měli popsat kontext eh, návrhu komise, měli by ho zasadit do mezinárodního eh, kontextu. Eh, regulace a nejprve tedy předám slovo panu Tylerovi Gillardovi, což je právní poradce v OSCD eh, v oddělení pro investice a zabývá se právě touto oblastí regulace. Děkuji, pane předsedo. Je mi velkou ctí, že tady mohu oslovit Evropský parlament při tomto slyšení a že se tady mohu zabývat velmi důležitou otázkou, to znamená obchodem s konfliktními minerály. Jmenuji se Tyler Gillard a jsem právním eh, poradcem v OECD. Dneska budu hovořit o našem hlavním nástroji, který tuto, tuto otázku řeší. Je to eh, due diligence eh, guidance OECD OECD pro eh, vysoce rizikové a konfliktní oblasti a rád bych tedy řekl, jaký to má vztah k návrhu nařízení. OECD pracovala s partnerskými zeměmi, se s občanskou společností od roku 2009. Snažili jsme se zajistit, eh, aby eh, těžba a prodej minerálů přispívala k vytváření pracovních míst a ke stabilitě a nepodporovala konflikt. Due diligence guidance tedy vznikl v rámci komplexního procesu, do kterého byly zapojeny země OECD i nečlenské země OECD, podniky, občanská společnost, jak místní, tak ze zahraničí a další experti. Zdůrazňuji to, protože musím říci, že to je proces, který byl založený na koncensu, eh, který, kterého se tedy eh, účastnila také eh, Afric, účastnili také africké vlády. Tyto pokyny tedy naznačují, jakým způsobem eh, zabránit dalším konfliktům tím, že budeme obchodovat s těmito minerály. Eh, tuto, tyto pokyny přijalo 43 zemí OECD plus 9 dalších eh, a doporučení OECD tedy znělo, že bychom se měli těchto pokynů držet a že bychom zároveň měli e, tento systém dále e, rozvíjet. To znamená, že všechny členské státy se drží v doporučení rady a já si myslím, že e, tyto pokyny tedy představují první příležitost, abychom se chopili vůči role v této důležité otázky a my jsme rádi, že návrh nařízení se opírá právě o pokyny due diligence OECD. Co due diligence znamená v tomto kontextu? V podstatě je to e, pro, probíhající proaktivní, reaktivní proces, kdy podniky a celý dodavatelský řetězec e, zakládají systémy řízení, provádějí audity a kontrolují e, celý subdodavatelský řetězec. Pokyny se tedy dělí na pět praktických kroků. Nyní mi dovolte, abych řekl pár eh, slov o oblasti působnosti těchto pokynů a nařízení. Eh, pokyny OECD se tedy týkají celého subdodavatelského řetězce od eh, těžby, od dolu až po spotřebitele. To znamená, že sem patří i hutě, spotřeb, zpracovávající průmysl a tak dále. To znamená, že všechny podniky v rámci dodavatelského řetězce by měly provádět due diligence, aby e, tedy zjistili, jestli e, dodržují e, nutné standardy. Pokyny tady například navrhují komplementární opatření, která se vlastně doplňují mezi těmi subjekty, které jsou na začátku a na konci toho dodavatelského řetězce. Eh, ti, kteří jsou na začátku toho řetězce, samozřejmě musí činit jiná opatření než ti, kteří jsou na konci tohoto řetězce. Toto odlišení je velmi klíčové, protože eh, různá místa v rámci toho řetězce mají různý vliv, eh, různé možnosti zásahu Například ti, kteří jsou na začátku toho řetězce, by měli eh, znát původ těch nerostných surovin, eh, doly, kde se ty suroviny eh, získaly, mohli by také kvalitativně posoudit situaci té těžby, zatímco ti, kteří jsou na konci toho dodavatelského řetězce, vědí například, jak to bylo s hutí není možno, abychom eh, eh, zajistili plnou dohledatelnost od konečného výrobku až po eh, jeho těžbu. Eh, já si myslím, že nejdůležitější je, abychom prováděli audit v eh, hutích, protože to je klíčová část eh, toho zpracovatelského řetězce. Musíme si uvědomit, že hutě začleněné do našeho systému představují 95%, to znamená, že skutečně je velmi důležité, abychom se zaměřili právě na tento článek. Víme, že návrh nařízení se zaměřuje také na, dovozce, pouze na dovozce eh, nerostných surovin 3T eh, a Snažíme se tedy zaměřit na hutě, rafinérie. Já si myslím, že to je velmi důležité eh, další požadavky, eh, které by šly na tento rámec, by ten proces spíše komplikovaly, byla by to duplikace a eh, došlo by eh, k narušení rovnováhy mezi tím tou prvotní a následnou částí dodavatelského řetězce. Evropská unie může zvážit kroky, které by vedly k tomu, že by celý ten řetězec všichni všechny jeho články alespoň využívaly tohoto auditu eh, v rámci reportingu. To by tedy mohlo vést k tomu, že by tady vzniklo nefinanční výkaznictví a E, návrh nařízení tedy by mohl rozpracovat to, jaký typ výkazů by se tedy měl předkládat. Naše pokyny OECD se týkají všech nerostných surovin ze všech konfliktních a rizikových oblastí na světě. E, pokyny tedy očekávají, že mm, společnosti budou provádět e, due diligence v těch oblastech, kde dochází k násilným konfliktům, kde jsou závažně porušována lidská práva práva, nicméně pokyny eh, eh, konkrétně se věnují pouze cínu, tantalu, wolframu a zlatu. Eh, máme tu tedy tuto část eh, pokynu, kde jsou obecné standardy eh, pro hodnocení rizika a potom jsou tu konkrétní dopatření, která, opatření, která jsou eh, tedy šitá na míru 3T to znamená cínu, tantalu, wolframu a zlatu. Návrh nařízení obsahuje pouze certifikaci pro 3T což v podstatě zobrazuje náš současný pro, eh, program práce, naše zaměření. My tady máme detailní uh, doporučení pouze pro tyto čtyři minerály, minerály. Nicméně uh, pokyny zároveň doporučují podnikům, aby prováděli due diligence u všech nerostných surovin, surovin které pocházejí z rizikových oblastí. To znamená, že podle mého názoru je to tak, že pokud by tedy v návrhu návrhu nařízení to mělo být rozšířeno na další nerostné suroviny, eh, tak by eh, tedy OECD mohla být v takovéto eh, záležitosti nápomocna, mohla by pomoci s technickými detaily. A nyní tedy klíčové prvky těchto pokynů. Naším eh, cílem je to, abychom umožnili obchodování s nerostnými surovinami i v rizikových oblastech tím, že bychom tedy zavedli určité standardy pro působení soukromých společností eh, já si myslím, že díky tomu by tady těžba a obchodování s těmito surovinami mm, měly být možné i v rizikových oblastech a tím by eh, se tedy zajistily příjmy a rozvoj tohoto regionu. Snažíme se v pokynech přijmout konstruktivní přístup. Očekává se tedy, že eh, podniky konstruktivně budou spolupracovat s dodavateli a budou se snažit eh, situaci pozitivně ovlivnit. Pokud se podíváte na ty pokyny, tak vidíte, že se tam Eh, tedy hovoří o tom, že je potřeba se vyhnout eh, embargu eh, a proto OECD neočekává stoprocentní ochranu. Due diligence není o dokonalosti, není to žádná záruka, jde o to, že tedy vytvoříme určitá opatření v dobré víře, zavedeme procesy, které je možno v průběhu doby ještě vylepšovat. Tato pružnost je velmi důležitá především s ohledem na malé a střední podniky, protože protože eh, malé a střední podniky by také měly eh, provádět eh, due diligence a proto potřebujeme dostatečnou pružnost. Kromě toho bychom tedy měli mm, pomáhat zúčastněným stranám provádět úkoly zpěté z due diligence. Snažíme se tedy zvýšit efektivnost celého systému. Díky tomu pokyny Tady OECD nabízejí i další informace, nicméně, informace, nicméně eh, čas eh, rychle běží. Eh, musím říci, že tedy náš program provádění těchto pokynů je velmi komplexní, je financován Evropskou unii, protože Evropská unie je největším dárcem také při školeních, které provádíme v daných zemích. Já si myslím, že to je velmi důležitá věc a velmi se těším na naši vzájemnou diskuzi. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Dalším expertem je pan Konge Malazi z Konga, z Jižního Kivu. Zastupuje tedy občanskou společnost a je eh, předsedou jedné občanské společnosti z tohoto regionu. Honorable président, eh, membre du Parlement européen, eh, mesdames... Pánové, jste já hovořím za populaci Šabonda a také o, moji obyvatelé vás zdraví a děkuji parlamentu, že mi dal možnost hovořit o prevenci a boji proti ozbrojeným konfliktům v mé zemi. Je pravda, že Evropská unie vyvíjí velké úsilí a pomáhá Demokratické republice Kongo v procesu demokratizace, rekonstrukce, ale také i v boji proti eh, beztrestnosti válečníků. Jsme ale přesvědčeni, že dokud důležité otázky spojené s, eh, s ozbrojenými konflikty nebudou vyřešeny, tak úsilí, které Evropská unie vyvíjí, nebude mít žádný efekt a mezi eh, příčinami je právě eh, zneužívání nebo využívání Eh, přírodních zdrojů eh, a potom prostředky se používají pro tyto konflikty. Je třeba se podívat na to především z pohledu porušování lidských práv, eh, ke kterému dochází využívání těchto přírodních zdrojů. A protože se do toho zapojili válečníci na třech úrovních. Za prvé jsou to válečníci normální armády, regulární armády. Jsou to potom různé e, bojůvky, různé skupiny ozbrojené, které e, kontrolují e, tyto oblasti, kde se těží. A potom jsou to tedy, je to i otázka v podstatě nelegálního výběru daní a poplatků na východu Demokratické republiky Kongo. Právě právě v těchto oblastí, kde se těží. Třeba v území Šabunda například tam je nová forma eh, využívání těžby eh, zlata, eh, stroj, které se nazývají drak a za každý ten stroj se musí zaplatit váleč, válečníkům 2000 dolarů a 800 měsíčně. Takže oni vybírají nezákonně daně poplatky a z toho potom vedou ty konflikty, ty války. Takže a tam tedy existují různé ty takzvané milice nebo různé ty ozbrojené skupiny, které se snaží tedy vlastně eh, takto eh, eh, i se dohodnout se těmi, kdo hm, provozovateli těchto hm, dolů a takto získat pod kontrolu. Například tam máme hm, skupinu Kyun Mining Group, to řídí tedy francouzi Číňané a těm v roce, v roce 2014, 11.8. dostali eh, eh, povolení regulární armády, aby podepsali dohodu eh, s jednou ozbrojenou skupinou, takzvanou milicí, kterou kontroluje Alexandr Mohamed. Takže v podstatě ono je potom těžké v takovémto kontextu vůbec, eh, aby Evropská unie nějak přispívala eh, míru a rozvoji Demokratické republiky Kongo, protože vždycky je to otázka eh, eh, to, že se hm, těží ty minerály a ty prostředky, výnosy z toho se používají pro vedení konfliktu. Například máte minerály, které se produkují v teritoriu Šabunda a eh, na místech, která jsou pod kontrolou hm, těchto milicí takzvaných, těchto ozbrojených skupin a v podstatě uh, oni mají povolení uh, orgánů a oni uh, mají i různé ty certifikáty, že uh, tam mohou zneužívat, pardon, mohou využívat osvědčení licence mají k využívání těch uh, uh, dolů a vlastně tak to obchází všechno a proto je si třeba uvědomit, že je třeba přijmout jasná opatření, jasná e, opatření, aby se to vyřešilo. A potom samozřejmě civilisti. Civilisti jsou také nuceni třeba se přestěhovat, protože ty e, různé bezpečnostní složky nebo různé ty ozbrojené skupiny mezi sebou bojují tedy o kontrolu nad e, těmito minerály a musí tedy obyvatele, civilisti, děti a tak dále musí se vysídlovat a je třeba tedy, aby i Evropská unie a váš parlament eh, eh, pomohl, aby eh, naši lidé mohli žít v míru. V teritoriu Šabunda například nová forma těžby zlata v řece, v řece Lugul tedy kde se používají ty draky, ty stroje na těžbu a je to nová forma těžby zlata, což vedlo k větším a větším útokům a každý den v podstatě tam dochází k bojům o kontrolu nad těmito těžebními místy a dokonce i eh, eh, před touto novou formou těžby, eh, tak byla mm, míra Dokonce došlo ke mm, zvýšení Eh, zvýšení tedy eh, umrtnosti, umrtnosti obyvatel a eh, je to spojeno právě s touto otázkou. A ještě zde i zde proběhla taková kampaně dokonce, mm, protože tam a i e, došlo tedy k kampani e, e, naše tedy orgány z Konga tedy eh, jeli na toto teritorium a tam se snažili tedy vést kampaně a eh, aby tedy se do eh, té těžby minerálů v, v provinciích Kivu, severní Kivu, tedy se do toho nezapojovaly ty různé ozbrojené skupiny, takže to mělo pozitivní dopady na naše území. My jsme tam dokonce i v provincii byli vytvářeni vytvářeny takové komise, komise pro usmíření za účasti občanské společnosti a tam před těmi komisemi bylo možné tedy eh, eh, nahlašovat ty případy porušování a eh, i regulérní armáda byla pověřena sanací těchto lokalit, takže tady určité pozitivní signály jsou. Ale myslíme si, že mm, namísto toho, aby podniky eh, aby, tedy je třeba nejenom, aby se do eh, těchto osvětových kampaní zapojovaly i podniky, ale všichni občané, civilisti, aby si uvědomili, že to tedy ohrožuje naše eh, žití, žití život míru a samozřejmě Evropská unie by měla tedy eh, eh, přijmout tedy eh, opatření, která zlepší náš život. A závěrem bych řekl, že bychom chtěli, abyste posílili i legislativní návrh komise, proto aby byl efektivní v boji proti těžbě minerálu, jejichž prostředky se používají pro konflikty. Je třeba, abychom i od partnerských vlád získali i závazky, že budou, že budou trestně stíhat ty mafiozní skupiny, ty organizace organizované zločinecké skupiny, aby eh, tyto zločinecké eh, skupiny tedy eh, byly odpojeny od regulární armády, aby i E, e, bylo, byla jistota, že i bude jasně stanovena odpovědnost e, a že pachatele budou popohnáni před orgány a že zde tedy nebudeme tolerovat nebeztrestnost. Samozřejmě já vám mohu dokument poslat, pokud budete mít zájem, tak ji odpovím. Děkuji. Jetzt hätte eigentlich Herr Kassin... Teď eh, by měl vystoupit pan Kasindy, který ale eh, bohužel eh, měl problémy s cestou sem a ten jeho příspěvek tady máme i písemně, byl distribuován, takže si ho můžete přečíst. Tím jsme vyčerpali toto téma, tedy mm, mezinárodní regulační kontext. Máme teď o něm dobrý přehled díky té popisu situace a teď bychom se měli bavit o tom, jak je ta zákonná úprava implementována z různých stran. A tady bych chtěl nejprve dát slovo generálnímu řediteli Eurometo, panu Guy eh, Tyranovi, který bude hovořit právě o tom aspektu implementace. Děkuji, pane eh, předsedo, děkuji také sekretariátu INTA za to, že eh, toto slyšení zorganizoval a za to, že díky tomu máme příležitost eh, pohovořit o této problematice. Chtěl bych jenom v několika slovech vysvětlit, eh, co popsat naše odvětví. My obchodujeme a zpracováváme tyto tři kovy a zlato, zaměstnáváme nepřímo 3 miliony Eh, zaměstnanců a snažíme se také o to, aby eh, tento způsob eh, zpracování kovu byl udržitelný v budoucnosti. I nám jde o to, abychom ale zajistili spolehlivé dodávky, které například jsou potřebné pro izolace budov, pro zdravotnictví, pro celou řadu dalších velmi věcí. A musíme si uvědomit, že zpracování těchto kovů v Evropě je velmi eh, kvalitní. Eh, jsme také velmi energeticky eh, konkurenceschopní, měli bychom se snažit rozvíjet toto odvětví průmyslu a nyní se potýkáme s různými nejistými aspekty, které by mohly ohrozit konkurenceschopnost tohoto odvětví zpracování kovů v Evropě. Samozřejmě sdílím ty obavy, eh, které by měly vést ke zlepšení eh, transparentnosti obchodování s těmi nerostnými surovinami, které přicházejí z konfliktních oblastí. Měli bychom eh, diskutovat o správných řešeních, to je pro nás také velkou prioritou. A já mohu říct k těm návrhům komise, že jakékoliv kroky v této oblasti by měly být vnímány v širším kontextu. A je potřeba vždycky eh, se, eh, si uvědomit ten aspekt implementace v terénu. V tomto návrhu ale je řešena pouze ta otázka obchodu a neřeší se tam ten aspekt eh, spolupráce v oblasti rozvojové pomoci nebo zahraniční politiky a myslím si, že i tyto eh, prvky by měly být pragmaticky eh, vyřešeny, aby se zlepšila spolupráce na místě. Protože ta opatření jsou eh, tady rozhodně nezbytná, aby se ten systém v terénu zlepšil. My nechceme nějaký byrokratický systém, chceme systém, který by umožnil konkrétně reagovat na ty problémy, které tady byly popsány. V našem odvětví eh, jsme odhodláni na tom dále pracovat. Nejenom eh, to, co bylo už stanoveno eh, americkým zákonem Dodd-Frank, ale v tomto sektoru těchto tří T, těchto příkovů a zlata, už jsme sami přijali řadu iniciativ, abychom zlepšili zodpovědnost v rámci dovatelského řetězce, abychom a to dobrovolně, eh, zavedli řadu auditů, které by prokázaly, eh, že jsme eh, ve velmi konkurenceschopném odvětví. Prostě cínu, víme, že to je důležitý kov pro elektronický průmysl, pro informační technologie. I tady máme program přijetí zodpovědnosti v tom Eh, v tomto sektoru, dále jde o zlato a i tady a Wolfram, tady jsme také přijali podobné programy zlepšení e, e, zodpovědnosti a já bych chtěl říci, že se to netýká jenom evropských hutí, ale také dalších zpracovatelských podniků jinde na světě, například ve Spojených státech, v Jižní Americe, v Austrálii. Je to globální systém, který eh, je, úspěšně funguje. Jenom bych vám mohl uvést několik konkrétních eh, dokladů toho úspěchu. Například eh, v oblasti zpracování cínu. Od roku 2010 do dnes jsme velmi výrazně změnili pravidla pro dodavatelský řetězec pro cín, který pochází z těch konfliktních zón v Africe. Vidíte to tady. Tady vidíte, že to bylo asi eh, téměř 20 tisíc eh, tun, eh, které pocházely z těch ne úplně korektních zdrojů a nám se podařilo ten objem výrazně snížit. Úplně jsme vyřadili ty černé ovce z toho dodatelského řetězce tím, že jsme zavedli systém certifikace a původu zboží a teď už téměř 100% těch našich dodávek je v pořádku, nejenom v Evropě, ale na celém světě. A proto si myslím, že je důležité eh, dále na tom budovat, vědomit si, že ty systémy přinášejí přidanou hodnotu a společně s tou americkou legislativou to nejsou všechno věci, které by souvisely jenom s obchodem, to jsou i věci, které by měly obsahovat motivační nástroje pro to, aby Eh, se pokryl celý dodavatelský řetězec, abychom eh, také přispěli k provádění těch no, poskytování rozvojové pomoci. A myslím, že to teď jasně ukazuje svoje výhody. My jsme odvětví, které funguje celosvětově. Abychom zachovali naše konkurenceschopnost v Evropě, tak myslím, že to je důležité jak pro nás, tak i pro Evropskou unii. A to nebude možné bez toho, abychom eh, zohlednili několik eh, problémů. Jednak je to potřeba mít eh, rovné podmínky pro konkurenci v celosvětovém měřítku, řešit to jenom v EU a nebo jenom v Americe, jako to byl ten zákon dot Frankův, tak to by změnilo situaci jenom částečně. Mohl bych vám uvést několik údajů z těch analýz, které byly udělány u těch tří kovů T a u zlata pouze 5% všech eh, hutí eh, na světě bylo eh, umístěno v Evropské unii a to by tedy něco takového, co by se říkalo jenom jich, by ten celozotový problém nevyřešilo. A také bychom se měli uvědomit to, že pokud tam nezahrneme celý řetězec a pokud nebudeme mít nějaké pobídky proto, aby se všechny ty, eh, aby všechny dodávky pocházely z certifikovaných eh, eh, zdrojů, tak ostatní budou kupovat z těch zdrojů, které nemají certifikovaný původ, například z Číny. A to by byly dveře otevřené pro necertifikované dovozy a příjmy a tím by vznikla vysoká závislost na těchto zdrojích. poškodilo by to evropskou ekonomiku a oslabilo by to ty certifikované eh, dodatelské řetězce a podkoplo by to také ten cíl Evropské komise, což je zlepšení situace eh, v terénu. My jsme eh, sformulovali několik doporučení, které už jsme poslali všem příslušným úřadům a nám jde hlavně o nedostatek jasnosti a e, jistoty v tom systému. Jak máme implementovat systém, který obsahuje tolik e, nejistot a nejasností? To by vytvářelo prostředí, kdyby nikdo nechtěl v Evropě investovat a proto bychom jako naši největší prioritu chtěli Eh, zlepšit tu jistotu. Já to dovádím i další věci, jako například vyloučit sekundární nerostné suroviny z rozsahu působnosti nařízení a také, že bychom měli definovat eh, ta hlavní kritéria, která byly v souladu s těmi regulačními rámci a praktikami, které už ve světě fungují. Měli bychom také eh, vytvořit nějaký systém vzájemného uznávání těch systémů, které již fungují, včetně Eh, těch pokynů OECD a té americké legislativy. Tam je to ten Dodu Frankův eh, zákon. A dále bychom eh, se měli zaměřit také na to, aby ty rodví, rovné podmínky platily na vnitřním trhu v EU. Nechtěli bychom došlo ke kakofonii v implementaci, ale chtěli bychom, aby kontrolu dodržování toho nařízení měl na starosti jeden jediný orgán. Dále no, eh, bychom měli vyjasnit eh, ty eh, kritéria týkající se auditů třetích stran a poté vyřešit také otázku obchodního tajemství. To je tolik v rámci mé prezentace. Pokud budete mít nějaké otázky, tak se na mě můžete obrátit nebo na mé kolegy, kteří zde také jsou. Thanks a lot. Děkuji. <clears throat> Děkuji za velmi konkrétní prezentaci a i za ty rady, Dalším řečníkem je pan Julian Lagard, který je členem skupiny pro minerály z konfliktních oblastí z Digital Europe. Děkuji, pane předsedo. Eh, vážení poslanci Evropského parlamentu, dámy a pánové, děkuji za pozvání. Pracuji pro Intel, ale zastupuji tu Digital Europe, což je Eh, Združení evropského digitálního průmyslu a to je, jak víte, velmi důležitý sektor, protože je to páteř jednotného digitálního trhu, eh, ekonomiky a společnosti, eh, které tedy Junckerova komise dává takový význam. Slyšeli jsme mnoho o těch minerálech 3TG, které se používají eh, v elektronice, především tantal a cín. Eh, ještě před vznikem zákona eh, Dodd-Frank, eh, kterým se musí řídit nejen evropské společnosti, nejen americké, ale také evropské společnosti jako Ericsson nebo Philips, jsme eh, se tím začali zabývat. Stále ještě je co zlepšit, zlepšovat, nicméně bychom chtěli přispět k debatě o tomto tématu. Nejsme jediný sektor, který používá tyto minerály. Pokud má být evropský systém účinný, tak musíme do toho toho zapojit i jiná odvětví eh, průmyslu. Eh, to znamená, že veškeré vykupování těchto materiálů musí být řízeno. Eh, jsme globální průmysl a náš dodavatelský řetězec je velmi komplexní. Má mnoho rovin a může se ho účastnit až 10 tisíc různých společností jenom na té první úrovni. Výrobky, které zpracováváme, často obsahují tisíce složek. E, po tom, co ten výrobek se dostane na druhou úroveň dodavatelského řetězce, už není možno ovlivnit toho původního dodavatele. Vzhledem k těmto úkolům jsme tedy e, vytvořili iniciativu pro bezkonfliktní těžbu. Je to dialog mezi mnoha zúčastněnými stranami, je to vlajková loď, tedy vlajková loď tohoto, e, této iniciativy je program CS CE FS, eh, který by měl zabránit tomu, aby konfliktní materiály se do dodavatelského řetězce dostávaly. Eh, protože často těch eh, úrovní mezi výrobcem a dolem je více než sedm, tak se chceme soustředit pouze na jednu rovinu, a sice na rafinérii nebo hutě. Těch je zhruba 400 na celém světě, což odpovídá pokynům OECD a také návrhu, který předložila Evropská unie. Rafinérie Gardnérie a Hutě, eh, těch je méně než eh, ostatních subjektů v rámci dodavatelského řetězce. Eh, jakmile se ty nerostné suroviny zpracují na kovy, tak už je prakticky nemožné zjistit jejich původ. Rádi bychom tedy, aby program CFS zahrnoval i jiná odvětví průmyslu, například automobilový průmysl anebo kosmický průmysl. Eh, soustředíme se především na eh, Kongo, Demokratickou republiku Kongo a okolní oblast. Eh, progr- protokol CFS byl aktualizován tak, aby se více zaměřoval na rizika, aby nebyl tolik spjat s jedním konkrétním regionem a aby eh, bral v potaz i sociální otázky. Domníváme se, že rafinérie i a hutě budou eh, se toho programu účastnit tehdy, pokud na ně budou vytvářet tlak zákazníci. Každý Eh, každá huť na eh, tantal se musí certifikovat. Je eh, po, po té, co tedy ten kov opustí huď, už není možno eh, vysledovat jeho původ. To znamená, potřebujeme, aby se všechny hutě a všechny rafinérie účastnily eh, tohoto systému, tak jak to předepisuje zákon Dodd-Frank. A právě proto eh, tedy vidíme, že váš návrh, návrh Evropské unie je komplementární k zákonu Dodd-Frank, který se zaměřuje spíše na ty účastníky v dolní části, v následné části Eh, dodavatelského řetězce. Eh, myslíme si, že evropský systém je potřeba zařadit do kontextu dalších nástrojů, ať už je to zákon Dodd-Frank, eh, pokyny OECD a nebo další dobrovolné aktivity, o kterých tu již byla řeč. Jen díky této kombinaci se nám podaří vytvořit kýžený tlak na trhu. Pokud by návrh nařízení byl povinný, tak by tedy bránil hutím a e, rafinériím v tom, aby se e, vyhýbali e, těmto pravidlům, těmto podmínkám. E, Eh, reporting template EICC, který se také stal standardem, um, ulehčuje komunikaci v rámci dodavatelského řetězce a umožňuje uh, uživatelům získávat informace o tom, odkud materiál pochází. Uh, kromě toho se domníváme, že uh, požadavky na výkaznictví, na reporting by také uh, mohly být pro některé účastníky velmi složité. Myslím si, že, by tady, že bychom měli zaujmout společný přístup přístup eh, k provádění těchto pravidel. To znamená, že by existovaly mezinárodní standardy pro audit. Evropská komise by měla sestavit určitý bílý seznam, o, který, o kterém byla řeč. Byly, byl by to seznam hutí, eh, Kromě toho můžou, mohou existovat i jiné seznamy a certifikace hutí. E, nechceme, aby se trh rozdrobil, e, proto potřebujeme tedy každoroční výkaznictví. To, na, to odpovídá e, pokynům OECD a také stávající směrnici EU o zveřejňování nefinančních informací. Podle te, tohoto dokumentu tedy musí společnosti z určitých Eh, okolností zpřístupňovat informace a sice způsobem, který považují za nejvíce efektivní. Malé a střední podniky musí čelit stejným eh, problémům jako větší eh, podniky v rámci due diligence. Samozřejmě, že pro malé a střední podniky je těžší tato pravidla dodržovat, protože nemají tolik zdrojů a nemají ani tolik zaměstnanců mají omezenou kupní sílu ve srovnání s většími zákazníky a dodavateli a proto pro malé a střední podniky by například mohlo být těžké získat informace od jiných společností, pokud jde o původ výrobků. Eh, je to samozřejmě, všechno je samozřejmě jednodušší pro společnosti, které mají větší eh, sílu na trhu. Eh, proto bychom měli být velmi opatrní, pokud jde o aplikaci těchto pravidel pro malé a střední podniky. Neměli bychom je tím úplně vyloučit z trhu veřejných zakázek. A nyní ještě o programu COSME, který je zmíněn jako jeden, jedno z doprovodných opatření. Myslím si, že mm, Financování z programu COSME by mělo být eh, přístupné malým a středním podnikům, které se rozhodnou implementovat eh, due diligence podle OECD. Je velmi důležité, abychom navázali na stávající systémy, například CFSP HDP, eh, zodpovědné standardy pro zlato, certifikaci v oblasti klenotnictví a iniciativu pro oblast těžby wolframu. Je velmi důležité, abychom jasně definovali eh, konfliktní a vysokorizikové eh, oblasti. Samozřejmě, že nechceme žádný region stigmatizovat a chápeme s tím spojené snahy. Zároveň je velmi potřeba, aby eh, byly ty konfliktní zóny definovány. Já si myslím, eh, že eh, jakmile definujeme ty a identifikujeme konfliktní zóny, musíme také dbát na zlepšování tamnější infrastruktury. To všechno je velmi náročné. Na závěr mi dovolte několik poznámek. My samozřejmě podporujeme podporujeme návrh Evropské unie, protože vychází z pokynů OECD, je, opírá se o due diligence, e, to znamená, že e, se snažíme ta rizika snižovat, nesnažíme se je úplně odstranit e, doplňuje zákon Dodd-Frank, Eh, s tím, že jeho oblast působnosti je z geografického hlediska širší. Nabízí balíček doprovodných opatření ve společném prohlášení, například eh, veřejné zakázky, pomoc malým a středním podnikům, dialog se třetími zeměmi eh, a tak dále. Já si myslím, že je tu že je velmi naléhavé a velmi důležité, aby proběhla expertní úroveň zúčastněných stran, diskuze na expertní úrovni. To téma je velmi komplexní, nicméně musíme zjistit, co už funguje a v čem může, mít, může být přidaná hodnota eh, tohoto evropského eh, návrhu. To znamená, že proto je důležitý ten dialog eh, mnoha zúčastněných stran na expertní úrovni. Děkuji a v neposlední řadě předám slovo panu Michaelovi Gibbovi, který vede kampaň pro konfliktní zdroje v organizaci Global Witness. Prosím. Děkuji. Global Witness prošetřuje a dokumentuje vztah mezi obchodovateli a korup, obchodníky, korupci, těmi, kteří porušují lidská práva. Až 20 let to děláme, zabýváme se těmito konfliktními oblastmi a my jsme rádi, že Evropská unie chce řešit toto téma a děkujeme i vašemu výboru, že se do této diskuze zapojil. Dnes tedy eh, jsem velice poctěn, že zde mohu být za Global Witness a mm, my zastupujeme asi 60 eh, organizací i eh, Amnesty International a další jsou našimi spojenci. A pokud jde o geografický záběr od tedy Kolumbie pro Střední Afrik- Středoafrickou republiku, Zimbabwe, Myanmar, takže my v podstatě všude jsme zjistili, že eh, ty minerály a jejich těžba je takovým motorem vlastně pro eh, eh, konflikty a mm, přispívá tedy do konfliktu. A takže jste, mm, mm, my si uvědomujeme, že stávající situace není udržitelná, není politicky životaschopná, ekonomicky eh, už udržitelná a morálně už vůbec ne. Něco se musí změnit. Když jsme slyšeli o dopadech tohoto obchodu eh, na některé části vých, eh, východní republiky Kongo, kde z toho těží válečníci a problém je ale globální. Týká se to jiných oblastí. Před pár dní to bude druhé výročí Eh, konfliktu ve Středoafrické republice. A to nám ukazuje, že to je jedna, eh, eh, je to země, kde jeden ze čtyř občanů musel být vysídlen a kde více než 50% potřebuje humanitární pomoc. A my jsme svolali panel expert, expertů, který se tím zabývá obchodem, tedy s, s těmito přírodními zdroji, ať je to slonovina, zlato, ať jsou to různé minerály a je to něco, co destabilizuje situaci. 200 tun zlata každý rok je propašováno přes Středoafrické republiky, což představuje 48 milionů euro. A když se podíváme na severní část, tak tam rebelové na to vydělávají 120 tisíc eh, eh, ročně, eh, euro ročně jenom na těch poplacích, které vybírají a potom vydávají mm, a i za 20 milionů euro se i propašovaly diamanty do Evropy v roce 2013. Samozřejmě tento konflikt se týká širších aspektů, i třeba konopí, nejenom přírodních zdrojů, a mm, protože to je velice lukrativní obchod a e, je třeba tedy tomu postavit ekonomické překážky, něco se musí změnit. A já rád tady slyším, že je zde velký konsensus, že je třeba e, abychom my jako Evropská unie byli součástí tohoto řešení je jasné, že zde existuje korporátní odpovědnost, odpovědnost podniků, které by neměly přispívat ke zneužívání a porušování lidských práv a ke konfliktům. Eh, Máme zde základní principy z roku 2011, které přijali OSN v této věci. Myslíme si, že i Eh, jak jsme slyšeli od roku 2010, všechny firmy, které obchodovaly s přírodními zdroji, tak eh, v podstatě využili tyto pokyny OECD, eh, které se týkají due diligence. A samozřejmě je Eh, snadé být skeptičtí, eh, ale ten problém je složitý. Ale due diligence to není jedno velké řešení, které všechno vyřeší. Ne. Co to znamená v praxi? Aby firmy, místní samozprávy, místní eh, vlády, aby tedy se snažili Eh, spolupracovat a identifikovat společně rizika, eh, která to představuje v dané oblasti a co lze udělat, aby se zmírnila tato rizika v tom daném eh, prostředí. Due diligence je tedy proces flexibilní, adaptovatelný, není to nic rigidního, není to byrokracie. Ne, hodně firme, firm dělá různé malé věci, ale to všechno přispívá dohromady, když se to spojí, tak to bude nový způsob, jak jak eh, dělat biznis a jak pomáhat eh, místním komunitám a jak tedy jim přispívat. A e, samozřejmě ta změna je potřebná a myslíme si ale, že stávající návrh je třeba ještě posílit. Pro řadu evropských firm due diligence je již realitou, jsou to tedy dodavatelské různé firmy, které po, splňují povinné požadavky e, e, due diligence, je, platí to i pro Spojené státy. Ale na druhé straně máme zde dobrovolné režimy a v podstatě DG Trade udělali takový průzkum, těchto mm, podniků. A co nám říkají podniky? Zkušenost nám ukazuje, že povinné požadavky due diligence skutečně změní chování daného podniku. Je třeba, aby stávající eh, režim se stal povinným režimem, aby eh, firmy skutečně zodpovědně, transparentně, udržitelně se tomu věnovaly a aby hovořili jednotným hlasem, třeba když eh, jde tedy o ty dodavatele, třeba různé slévárny a tak tak dále, které jsou umístěny mimo Evropskou unii, aby tedy se snažili i znormalizovat ten proces due diligence, to již existuje třeba v jiných sektorech, tak aby podniky mohly eh, eh, i eh, tedy zodpovědně působit v těchto křehkých regionech. A je třeba rozšířit tedy ten záběr těch podniků, aby tam byly ty podniky, které dodávají zdroje na evropské trhy a aby i tedy aplikovali stávající normy due diligence a stávající očekávání, aby eh, byly v souladu s těmito due diligence požadavky stejně jako americké firmy. A je třeba i zajistit, že veškeré materiály, které by nakonec mohly být zneužity a aby eh, tedy mm, do toho spadaly, aby byly podchyceny Samozřejmě je velice důležité že eh, eh, to může být škodlivé pro malé střední podniky v Evropě, ale třeba uznat, že řada z těchto firm hodně i obchoduje třeba především se zlatem. Samozřejmě malé střední podniky jsou si toho vědomy a řada z nich uvedla, že nejsou druhořadými podniky a nechtějí být mimo tuto regulaci a také chtějí se chovat zodpovědně v obchodování. Je také třeba si uvědomit, že řada malých středních podniků již je, eh, již je ovlivněno umožněno touto stávající legislativou, jako je to ve Spojených státech, již je to pro ně realita. Otázka je, jak jim pomáhat, jak je podporovat, aby to splňovali. Guidance eh, OECD to je flexibilní nástroj, který pokrývá celou řadu faktorů, například pozice podniku v tom dodavatelském řetězci, ber se do velikost eh, a vliv té firmy. Samozřejmě tady jde o to, abychom eh, vždycky brali do úvahy mm, možné zdroje toho podniku a, a mm, tím, že vždycky je třeba určitý čas, než se to všechno rozvine. Je třeba, aby tedy malé střední podniky spolupracovaly a myslíme si, že to je třeba podporovat tím, že se tento proces due diligence bude normalizovat a že všichni to budou chtít dobrovolně a budou eh, poptávat tento systém a budou se chovat zodpovědně, bude to jejich požadavek a že to budou žádat i investoři a klienti. Jak jsem řekl dříve, něco se musí změnit. Samozřejmě je zásadní, abychom zajistili, že ta změna půjde správným směrem. Vítáme fakt, že návrh komise eh, je eh, geograficky velice široký, eh, zabírá, má velký záběr regionální, protože jinak by mohlo dojít k narušení trhu. A také i jsme slyšeli i určitá doprovodná opatření, která budou přijata tak, aby toto nařízení bylo doplněno příslušnými opatřeními a politikami politikami, aby se zmírnily dopady tohoto nařízení. A mm, doufáme, že e, vše bude probíhat e, i časově do sebe zapadat. E, I proběhla určitá diskuze o dopadech toho, jak se ten Dodd-Frankova zákona a nikdy jsme neviděli tolik změn v terénu, jako tedy teď právě kvůli těmto požadavkům eh, due diligence, které ve Spojených státech byly zavedeny jako povinné, protože eh, zde eh, tato země tedy na sebe vzala iniciativu, že chce pročistit dodavatelsko-odběratelský řetězec a samozřejmě má to velký vliv tedy eh, na eh, tedy eh, důlní průmysl, na těžební průmysl, na těch, kteří tam budou pracovat a Nicméně hm, teď jsme pouze na začátku tohoto procesu a je třeba přijmout vyvážené řešení a myslíme si, že due diligence je nástrojem, který je vyvážený a flexibilní a doufám, že se bude dál šířit. Děkuji. A nyní eh, mají slovo členové výboru. Žádá někdo o slovo? Helmut byl první. Judith. So we... Tak Sarina Judith. Schuster, you have Judith and Miss Begini and Emma. Okay. OK, Helmut, please. Tak nejprve Helmut. Děkuji, Bernte. Rád bych poděkoval všem účastníkům panelu za jejich příspěvky do tohoto slyšení, protože jasně ukázali, že se jedná o velmi komplexní záležitost a že je nejvyšší čas, abychom eh, přijali v Evropě potřebná pravidla abychom se přizpůsobili eh, úkolům, které před námi jsou. Tato akce je eh, přenášena prostřednictvím webstreamu a já si myslím, že především příspěvek pana Malasiho eh, by měl být zveřejňován v celé Evropě. Nemyslím si, Eh, že eh, by tedy eh, se k tomu lidé měli dostat náhodou, jako k záznamu našeho, naší zkuze, ale možná, že bychom mohli rozeslat informaci, že dejme tomu v minutě 78 je dobře znázorněna ta současná problematická situace. Jak už bylo řečeno, potřebujeme povinná pravidla pro Evropskou unii, která by vycházela ze zákonu Dodd-Frank, rozvíjela ho dál, tak jak to řekli někteří účastníci našich dnešních panelů. Ten, ta oblast působnosti by měla být rozšířená z geografického hlediska a velmi se mi líbilo to, co říkal pan zástupce z OECD. I o tom bychom měli přemýšlet a sice jestli celý ten dodavatelský řetězec eh, by neměl být předmětem našeho zkoumání nezávisle na stavu zpracování. To znamená, že to by možná mohl být, mohla být taková eh, červená linie pro eh, naše nařízení, pro náš návrh. Eh, dovolte mi, abych eh, zmínil ještě jednu věc, nechci brát čas ostatním, ale pokud jsem správně porozuměl zástupci Digital Europe, tak eh, přivítal komplexitu, ale nebylo mi jasné, jestli uh, mu stačí, jestli považuje za dostatečný ten dobrovolný přístup, anebo jestli uh, tedy se domnívá, že by bylo lepší, kdyby to byl systém povinný, že by to tedy muselo být předmětem i bilaterálních obchodních dohod mezi EU a e, jinými regiony. Například by to mělo být zmíněno v TTIPu. Bylo by e, tedy velmi zajímavé, jak by potom vypadala ta e, vzájemná regulace i z hlediska zákona Dodd-Frank je tedy zajímavé a to je tedy zajímavé a musíme se zamyslet nad tím, jestli bychom to, to neměli také více řešit v rámci VTO. To znamená, že by tu byly, byla pravidla, eh, která by předepisovala, že je potřeba tedy veškerý materiál pečlivě prověřovat, kontrolovat v zájmu lidí v těchto eh, konfliktních oblastech. Pokud máte nějaké konkrétní otázky na naše experty, tak je prosím položte. Byl tu tedy konkrétní eh, dotaz na jednoho experta, takže prosím, Maria. Euh, Děkuji za eh, všechna ta vystoupení, která nám umožnila si získat eh, jasnější představu o stanoviscích zúčastněných stran. Teď k tomu obecnému kontextu, ve kterém se tady nacházíme v parlamentu, protože my často hovoříme o těch konfliktech a tam se často z toho, ta, ta vina se spaluje na ty místní vlády. Já si myslím, že bychom se měli zamést před vlastním Prahem a e, neodmítat odpovědnost a přesouvat ji jinam. Měli bychom e, si určité věci uvědomit. Velmi často ta odpovědnost totiž e, buď tedy spadá na bedra těch místních vlád, nebo na bedra těch spotřebitelů, kteří mají jakousi možnost volby Těm věcech, které si pořizují a měli by se zaměřovat na spotřebu, která bude eh, etická eh, podle těch mezinárodních standardů. A to je také přístup, který si zvolil náš výbor eh, v tom dobrovolném přístupu, tedy že ponechá to řešení na trhu, tak Eh, tam, kde eh, ten trh říká, že by eh, se mohl přizpůsobit té nové situaci a změnit své spotřebitelské chování. Tedy, že se rozhodne, že prostě nebude nakupovat nebo pořizovat ty své suroviny u určitých zdrojů. Když se podíváme na tu současnou situaci a jak ty to dobrovolné přístupy fungují, tak vidíme, že to úplně ideální není, protože Eh, aby se to projevilo kolikrát na trhu, tak to trvá velmi dlouho a nejde tady jenom o konkurenci a konkurenceschopnost, ale víme, že tady jde o velmi důležité věci. A když se srovnává konkurenceschopnost podniků a potom podmínky pro eh, lidský život v těch konfliktních eh, zónách, tak já z toho nemám dobrý pocit, protože Samozřejmě ta konkurenceschopnost to je také důležitá, ale tady jsou ohroženy životy. A podle zástupce Global Witness eh, eh, jsou to eh, v to, minimálně v té oblasti Jižní Kivu jsou to tisíce lidí, kteří jsou tou těžbou ohroženi. A my bychom měli potom v takovém případě přistoupit k opatřením, která nebudou dobrovolná, budou závazná. A teď mám jednu konkrétní otázku. Eh, bylo řečeno, že ty eh, dobrovolné iniciativy fungují, říkal to tady eh, zástupce Eurometo, který říkal, že u těch že až do 100, až téměř 100% mm, těho dodavatelského řetězce jsou čisté zdroje, takzvané, kdo to tedy garantuje, kdo to kontroluje. A pokud je to tak jednoduché, tak proč se staví proti tomu závaznému přístupu? Protože pokud všechny tyho zdroje Eh, jsou čisté, tak eh, by mu přece nemělo vadit, eh, že to zavedeme závazným způsobem, protože pokud to tak skutečně je, tak ty, kteří to nedělají, tak tím budou vyloučeny z té konkurence a my tím vlastně zamezíme té nekalé konkurenci těch, kteří ta pravidla nedodržují. Za druhé, když Eh, jsme říkali, že ty přístupy, eh, které se zaměřují pouze na ty eh, evropské hutě, které představují pouze 5% z těch celkového počtu, tak to není správné. Měli bychom mít ty požadavky v tom celém řetězci, pokud chceme být dostatečně efektivní. A proto mě zajímá ten argument, který říkal, že bychom to dělat neměli. Například bychom se mohli podívat na ty velké potravinářské podniky, eh, které jsme dali zodpovědnost za to, aby se postarali o to, že ty potraviny, které skončí u někoho na stole, eh, byly skutečně eh, bezpečné a dodržovaly všechna pravidla. A to jsme tedy udělali tím způsobem, že máme naprosto vysledovatelnost zpracování potravin, aby se eh, aby nedocházelo k tomu, že se eh, ta zodpovědnost bude přesouvat někam jinam. A něco podobné bychom měli udělat také u těchto kovů, abychom zaručili evropským spotřebitelům, že eh, pokud si koupí tyto suroviny, tak že nebyly na úkor lidských životů někde v konfliktních zónách. A měli bychom tedy být schopni zajistit vysledovatelnost té produkce a to na celém světě. Thank you. Děkuji, pane předsedo. Tady eh, jde o regulaci dovozu s tím, že se budeme snažit podpořit rozvoj v těchto oblastech a eh, podpořit nebo zlepšit podmínky v těchto oblastech. A moje hlavní otázka, když se podíváme na ten návrh, je to, jestli skutečně v Evropě vytváříme poptávku po těchto surovinách, které se těží v těch konfliktních nebo nestabilních oblastech. Někdo tady eh, řekl také velmi výmluvně, eh, že má to být politika, která nemá vést nějakým škodám, tak jestli se nám to daří. Má to mm, aspekt rozvoje na třech úrovních, jestli to má být závazné nebo dobrovolné, má jí to být eh, pouze suroviny a nebo už ty konečné spotřebitelské výrobky a máme to vysledovat eh, až po ty zpracovatelské hutě někde v Asii, anebo máme jít ještě dál až k těm dolům, nebo k těm místům, kde se jako vytěží. Mám ještě otázku na ředitele Eurometo, který říkal, že nejsou žádné pobídky pro tady zpracovatele, aby eh, se chovali správně. A to je moje otázka na něj. Jaké pobídky byste si představil, aby ti zpracovatele na evropském území si nepořizovali eh, ty suroviny z těch konfliktních oblastí? Protože dopad naší regulace by nemělo být pouze nebo vyloučit eh, úplně eh, výrobu těchto věcí. To jsou ty úpravy, které bychom měli udělat tady v Evropě. Eh, pohybujeme se hodně daleko od Dodova Frankova zákona. Já vím, že ten zákon není dokonalý a hodně lidí má pocit, že americká legislativa vedla v podstatě k embargu, ale Viděli jsme, že ekonomika v Kongu se eh, přechodně zhoršila, ale potom se to zase zlepšilo. Teď jsou tady ve východním Kongu eh, doly, kde eh, jsou uplatňovány tyto etické standardy a to proto, že to, ta závazná legislativa z některých států je k tomu donutila. Já si také myslím, že evropská legislativa by měla převzít to, co je správné, to, co je povedlo a nedělat věci, které eh, selhaly. Ale měli bychom si pouze myslet, že když máme dobré úmysly, eh, takže stačí eh, přijmout dobrovolný přístup. Evropské společnosti, které nemusí dodržovat Frankfurterův zákon, vlastně nevyvíje žádné úsilí, aby změnili svoji produkci. Pokud chceme zlepšit informovanost evropských spotřebitelů a zajistit, aby věděli, kdy si pořizují zboží, které nepochází z těch konfliktních zón, tak bychom se měli zaměřit právě na ty spotřebitelské výrobky. Protože to, s čím se setkají, nejsou ty suroviny samotné, ale jsou to ty výrobky z, eh, z Asie, mobilní telefony a tak dále. A to teď pokryto není. Možná, že eh, také pro evropské dovozce a zpracovatele není eh, spravedlivé s tím, že ponecháváme ten obrovský trh se spotřebitelskými výrobky úplně mimo působnost. Děkuji. Chtěla bych eh, poděkovat všem řečníkům, kteří vystoupili se svými prezentacemi. Chtěla bych Eh, jenom popsat, co se odehrálo minulý týden ve Strasburku. My jsme Sacharovu cenu udělili doktorovi z Konga, který tam dostal potlesk Vestoje, eh, za to, že brání ty nejzranitelnější v této části světa. A souhlasím s tím, že nehovořím jenom o Kongu, ale i o ostatních konfliktních zónách na světě. A my jsme tam eh, ve Eh, stoje tleskali člověkovi, který právě požadoval, aby ta pravidla pro eh, nákup nebo dovoz surovin z konfliktních zón byl závazný, byla závazná. A když jsme tedy za to zatleskali eh, tomu laureátovi, tak bychom to, o tom také měli postarat parlamentu, aby k tomu skutečně došlo. Souhlasím s tím, co říkala Marie, že ta zkušenost z jiných odvětví je užitečná, například eh, to, že eh, bychom měli zajistit tu vysledovatelnost boží a měli bychom se poučit těch, eh, z té dobré praxe. A ještě k té celé diskuzi o obchodní dohodě se Spojenými státy. Všichni říkají, že TTIP bude stanovovat nové globální standardy a že to má souvislost s geopolitikou. Pokud tomu tak skutečně, tak to bude obrovský pozitivní symbolický krok, eh, který by měl vyřešit ty evropské obavy. Protože bychom byli schopni říct, že vlastně můžeme obchodní politikou zlepšit dodržování lidských práv a eh, udržitelný rozvoj Evropské unie a ve Spojených státech ale že to používáme také proto, abychom věci ovlivnili ve zbytku světa. A dostávám k tomu, co říkala Judith z Argentiny, že bychom se měli zaměřit na ty dobré věci v té dohodě se Spojenými státy. Eh, zástupce OECD říkal, že Evropská unie má možnost tady vést. Já si myslím, že bychom to neměli promarnit, tuto příležitost a měli bychom se zaměřit na eh, ty budoucí kroky a nevracet se zpátky. Emma? Děkuji, pane předsedo. Děkuji všem eh, řečníkům, kteří vystoupili. Myslím, že nám eh, poskytli výborný eh, přehled v oblasti těžby těchto surovin. To nám dává možnost se dobře připravit na ten návrh komise, který by měl předložit na začátku příštího roku. A myslím, že bylo dobře, abychom pokračovali v tom dialogu se všemi zainteresovanými stranami, protože jsou to velmi podrobné a komplikované věci. Měli bychom eh, dobře pochopit, eh, jak vypadá ta situace v terénu, až budeme diskutovat o tom nařízení. Je tady řada věcí, které bych chtěl říct, ale eh, vyzvednout bych z toho hlavně tři. Myslím, že nikdo nebude nesouhlasit s tím, že je potřeba Eh, přispět k ukončení konfliktu v těchto oblastech a že ta těžba těch nerostů v těchto oblastech přispívá k násilí. Také si myslím, že eh, trh se začíná měnit a většina podniků si uvědomuje, že eh, chtějí splňovat ty etické standardy a měli bychom se zamyslet nad tím, jak můžeme motivovat a co nejvíce z nich, aby se touto cestou vydali. Konfliktní narosty nejsou jediným hebatelem násilí v těchto oblastech, takže bychom se na to měli dívat eh, v kontextu celkové strategie, protože jenom eh, vyřešení té těžby ty konflikty nezastaví, takže by to mělo být součástí širší strategie, ale jsem proto, abychom měli dobrovolný přístup na Eh, začátku eh, toho dodavatelského řetězce. Myslím, že ty státy, které zavedly eh, závazná pravidla pro spotřebitelské výrobky, nejsou schopni stoprocentně zaručit, že jsou úplně čisté, takže by nemělo smysl zatěžovat podniky, když to úplně možné není. A podle mě naléhavější také to, že pak nutíme eh, ty dovozce k tomu, aby nedováželi z těch konfliktních oblastí, kde přesto u část té těžby může být v pořádku. A eh, tím tam zhoršujeme ekonomické podmínky. Malazy také říkal, že eh, tady dochází k jevům, které nejsou hlášeny, například dochází ke snižování cen produkce z Konga, také se zmiňoval o tom, že v jedné oblasti došlo k zastavení těžby. Možná je to dobře, protože eh, tím zabráníme zintenzivní eh, eh, té situace, ale také nechceme, aby všichni přišli o práci. Myslím, že to lidé ztrácejí živobytí a to rozhodně jejich situaci neprospěje, abychom měli zvážit všechny ty dopady, které by to mohlo být. A také jsme dnes slyšeli že dochází k nelegálnímu pašování těch eh, nerostů. Co tedy máme udělat pro to, aby eh, to fungovalo, aby to bylo vyvážené, aby nedocházelo k uzavírání eh, všech dolů. Ale mám jednu také konkrétní otázku. Jak můžeme kontrolovat všechny ty různé systémy? Ale nepřesouváme to odpovědnost na podniky, které potom budou muset si udělat audit toho, jestli vyhovují podmínkám toho systému, jiného systému a tak dále. Možná, že by nám k tomu něco mohl říct komise. Joachim? Ja, auch ich möchte mich für die... Děkuji. I já chci poděkovat za velmi konstruktivní příspěvky v rámci tohoto slyšení. Nebudu hovořit o všem, ale pouze o třech tématech, která mě velmi zajímají. I já si myslím, že by to měla být pravidla eh, povinná. Nicméně pak se nabízí otázka, co uděláme, když se jimi nikdo řídit nebude. To znamená, jaké tu budou sankce nebo jaký mechanismus eh, žalob, eh, stížností eh, bude fungovat, tak abychom proti tomu mohli zakročit. To znamená, že pokud něco bude povinné, tak musíme myslet i na to, co budeme dělat, když se toho někdo nebude držet, jestli bude stačit veřejný tlak, anebo jestli budeme muset využít i správního práva. Druhá věc, tyto čtyři minerály, o kterých se v tuto chvíli hovoří, jsou zvoleny trochu libovolně, protože e, pochází z oblasti, na kterou se zaměřuje zákon Dodd-Frank, ale ptám se, jestli najíme, najdeme nějaká kritéria, e, díky nimž budeme schopni do toho zahrnout i e, jiné minerály. Myslím si, že takováto eh, kritéria potřebujeme, pokud eh, nechceme i nadále postupovat takto libovolně, protože já si myslím, že cílem by mělo být skutečně to, aby eh, naše obchodní politika byť tedy eh, nebude přispívat k bojkotu, eh, byla velmi zodpovědná. A tím se dostávám ke třetí otázce, na kterou zatím nemám definitivní názor. Já se ptám, jak budeme definovat krizová, ob, krizové oblasti, respektive regiony, eh, které vzbuzují určité obavy. Stačí tedy to, že Eh, to necháme na těch podnicích, anebo musíme sami převzít odpovědnost jako zástupci evropské eh, politiky a řekneme, že tu a tu oblast považujeme za problematickou eh, a jak tedy můžeme využít i tamnější společnost, protože si myslím, že i tak můžeme zjistit, co je problematické a co ne. To znamená, že i to tedy musíme ještě doplnit v tom návrhu komise a eventuálně vylepšit. Děkuji. Děkuji. I já bych chtěl položit dvě otázky. Vztah zákona Dodd-Frank a evropské úpravy. Trh s těmito nerostnými surovinami je poměrně omezen. Nepůsobí tam mnoho podniků. A tyto podniky, tyto obchodní společnosti už velmi dobře znají povinnosti, které na ně uvalil zákon Dodd-Frank. A i zákazníci těchto obchodních společností to vědí. To znamená, že se ptám, jestli druhá úprava, Eh, těchto hodnotící, jestli by takováto druhá úprava ten eh, prvotní mechanismus eh, neoslabila. Ptám se tedy OECD a Global Witness. Pokud vytvoříme různé systémy, nebudou se navzájem oslabovat? A protože zákon dot frank už je začleněn i do systému výkaznictví zákazníků, Neměla, neměli bychom tedy využít spíše tohoto uh, osvědčeného způsobu? Proč se k tomu nepřipojíme? To je jedna věc. A druhá věc, která mě leží na srdci. Uh, ne, nerovné zacházení s výrobky, uh, které se vyrábějí v EU a uh, s těmi, kteř, které se dováží. O tom hovořila i Judith. Já nerozumím tomu, proč dovozové výrobky eh, nepodléhají takovýmto povinnostem, mohou tedy v klidu používat eh, suroviny z konfliktních oblastí. Já zkrátka nevidím žádné rozumné řešení, proč eh, tedy by neměly být oba typy a obě skupiny výrobků na stejné úrovni. Tolik tedy otázka k eh, našim expertům. Nyní má slovo pan Winkler. Prosím, děkuji, děkuji pane předsedu a dovolte mi, abych se připojil eh, k těm, kteří poděkovali expertům za informace, které nám řekli, za názory, které formulovali. Já si myslím, že je velmi důležité, eh, že z těch příspěvků a z otázek vyplývají dva směry. Jednak je to ta linie, která se zaměřuje na obsah nařízení. Je zřejmé, že návrh komise musíme ještě vylepšit a je zřejmé, že do něj musíme zapracovat návrhy eh, různých zúčastněných stran, které jsou tu dnes eh, zastoupeny. A jiní se zaměřovali na samotný charakter tohoto nařízení a e, navrhovali, aby e, ta otázka, jestli to bude závazné nebo dobrovolné, jestli to e, tady bude nařízení povinné nebo nepovinné, že to, to je tedy stěžení věc. Já si myslím, že nejde o to, jestli to bude povinné nebo nepovinné, ale jde spíše o obsah. Jde o to, jestli tady budeme schopni vyřešit naše problémy. Několik kolegů hovořilo o tom, že musíme zachovat určitou rovnováhu, vytvořit rovnováhu. Ano, musí tu existovat eh, citlivá rovnováha mezi naším cílem zajistit eh, udržitelný rozvoj eh, v těchto oblastech, ale zároveň tedy udržet pracovní místa, čistá pracovní místa, zajistit pokrok v těchto konfliktních oblastech, eh, v těch oblastech, které jsou dnes konfliktní. A kromě toho máme ještě jeden velmi důležitý cíl a sice to, že musíme zajistit, aby evropské hospodářství zůstalo konkurenceschopné a sice také našem kontextu, protože komise, rada i parlament připravují koncepty pro industrializaci Evropy a já si myslím, že to musí tedy odpovídat i všem dalším iniciativám, které na tomto poli máme. Mám tady eh, dvě otázky, které bych chtěl položit. Eh, byl bych velmi rád, kdyby mě pan Gillard z OECD řekl, eh, On tady zmínil dva aspekty, komplementaritu mezi všemi těmi koncepty, konkrétně tedy se zákonem eh, Dodd-Frank. Já se ptám, jestli je možno té komplementarity dosáhnout a pokud ano, tak která opatření by byla nutná k tomu, aby, eh, abychom toho dosáhli, aby ta komplementarita byla eh, jistá. A kromě toho je to velmi důležitá věc, a sice pružnost, flexibilita. Já jsem s velkým zájmem si poslechnul o těch závaz, závazcích nefinanční povahy. Je to velmi dobrá věc a proto se ptám, jakým způsobem můžeme využít stávající legislativy, tak abychom nutně nemuseli vytvářet legislativu novou. A e, další otázka bude směřována na komisi a velmi e, se těším na to, až nám řekne, jak e, tedy komise zapojí všechny zúčastněné strany a jak tedy předloží konkrétní návrhy, tak abychom eh, se přiblížili našemu společnému cíli. Děkuji. Děkuji. A nyní paní Biginy. Děkuji, pane předsedo. Já jsem stínovou zpravodajkou za FDD a chtěla bych poděkovat zpravodajům a eh, já bych chtěla, abychom společně prohloubili některá témata, která samozřejmě již kolegové zmínili. Za prvé, já chci zdůraznit fakt, že již existují různé dobrovolné programy certifikace a ukázalo se, že jsou neefektivní. V podstatě přírodní zdroje stejně eh, se používají pro účely konfliktu, i když my jako v Evropské unii pořád trváme na tom dobrovolném eh, programu a v USA máme jiný režim. Já zde souhlasím s kolegou, mm, který zdůrazňoval, to, ten, tu možnou nerovnováhu, rozdíly mezi těmi režimy, které, a když bychom aplikovali tedy různé podmínky, což by mohlo narušit hospodářskou soutěž. Samozřejmě, ale to se netýká pouze minerálu, ale ty konflikty žijí i z jiných strojů. A potom ještě další věc, kterou bych chtěla eh, zde zmínit. Zde se nehovoří o zpracovaných výrobcích například, protože zde existuje také velké riziko, že také se mohou zneužívat eh, pro účely konfliktu a porušování lidských práv. Teď konkrétně, pokud jde o roli malých středních podniků v tomto dodavatelském řetězci, zde se chci uklidnit eh, a ujistit, že eh, ten systém, pokud bude obligatorní, že to nebude znamenat příliš velké administrativní břemeno pro malé střední podniky. Zde se tedy ptám e, zástupci, e, e, zda, jak tedy to bude mít dopad na malé střední podniky a, pře, a skutečně když, a jak to bude, když ten režim se stane povinným, tady tedy to bude znamenat přeměno pro malé střední podniky. Děkuji a teď má slovo komise z DK Trade, pan Barco. pane předsedo, eh, on tady není, eh, takže možná on se vrátí za chvíli do sálu, takže možná teď bychom mohli ještě další otázky vzít. Dobře, dáme slovo panu Hajtunovi. Děkuji, děkuji, pane předsedo, děkuji za příležitost se vyjádřit eh, za tedy eh, Evropskou službu pro vnější činnost. Je to důležité téma. A mm, prezentace pana Meponge Malázy jasně eh, nám ukázala, že je třeba přerušit ten vztah mezi těžbou minerálu a konflikty a že to je velký problém. Znamená to integrovaný přístup, jak se i říká ve společném sdělení. Jde o řešení konfliktu, budování míru, udržitelný vývoj, řádná zpráva věcí veřejných, sektorální reformy a transparentnost finančních toků a transparentnost v dodavatelsko-odběratelském řetězci. Každá taková iniciativa na straně tohoto řetězce musí být předmětem širšího přístupu a ten širší přístup samozřejmě mm, znamená jako to nařízení, nařízení, které je geograficky velice široké, což znamená, že Evropská unie musí k tomu přistupovat ze šířky, protože izolovaně takovéto iniciativy Eh, izolovaně nikdy nevyřeší konflikt. Samozřejmě je zde riziko, že ty firmy tedy půjdou jinam a my jsme tady slyšeli i eh, že zde Eurometlo, Eurometo a Digital Europe nám řekli různé údaje a čísla a já myslím, že třeba v tomto systému ten dodavatelský řetězec je dostatečně čistý, ale zatím ještě ani ale jsme se nedostali na ty eh, předchozí úrovně, tedy exportu v roce 2014, eh, ani se nedostaneme, dostaneme se pouze na polovinu čísel eh, vývozu z roku 2008 a 2009, což nám ukazuje, že to je širší téma, které si vyžaduje širší přístup. A Digital Europe správně zdůraznilo, že musíme mít i širší doprovodná opatření a také i jeden z řečníků, myslím, že to byl člen parlamentu, hovořil o odhadech, kolik minerálů přispívají, nebo těžba, kolik z té těžby přispívají do konfliktu. Tady ta čísla opět se velice liší. Eh, máme zde experty OSN, kteří hovoří o 30%, ale nesmíme eh, to eh, tedy podceňovat, protože tady je zemědělství, drogy, nelegální vybírání daní a tak dále, takže to je širší tady, ne, e, e, takže to se netýká pouze minerálu, takže iniciativa zaměřená na minerály konflikty nevyřeší. Dále, integrovaný evropský e, přístup vychází z principu, že se nesmí dopustit žádné újmy, to znamená, musíme, aby ty iniciativy byly podporovány lokálně, aby se s nimi tedy stotožnili tedy ty eh, eh, regionální struktury, aby se vytvořil udržitelný mechanismus certifikace, který ale bude pevně zakotven v daném regionu. A pokud jde o ty vysoce postižené eh, oblasti, Eh, tak eh, mm, komise i my, my chápeme, že samozřejmě tady je třeba ještě mít více jasno o tom, co to je, jak vypa- co, jaká je definice konfliktu. My máme zde teď článek 2 E návrhu nařízení a samozřejmě tady musíme vycházet ze znalostí, které máme k dispozici. Máme zde různé think tanky, Evropskou unii, OECD a společně musíme nalézt nejlepší e, způsoby, jak budou tyto zdroje informací dány k dispozici e, hospodářským subjektům, provozovatelům, tak aby ti to mohli sami si vyhodnotit riziko a provést si tedy vyhodnocení rizik ve svém dodavatelském přečesci. Děkuji a nyní komise. Za prvé, dovolte pár slov o tom, proč eh, jsme navrhli dobrovolný přístup v Evropské unii. Ano, Eh, zdali je efektivní, někteří se na to ptají. Takže eh, z toho připomínkového řízení, tedy z těch konsultací a zhodnocení dopadu, eh, a e, i vlastně nám to potvrzuje Digital Europe, tak jsme se dozvěděli, že samozřejmě to má, že o to mají e, za, e, zájem tedy ty, ti dodavatele těchto, těchto přírodních zdrojů. Proč? Kvůli tlaku. Kvůli tlaku ze strany toho dot Frankova zákona i spotřebitelů. Ale mají s tím problém mají s tím problém, protože ten řetězec je dlouhý. A když se podíváte teď na čísla, která byla eh, získána za první rok implementace toho Dodd-Frankova zákona, tak vidíme, že pouze 1300 zpráv bylo podáno z, eh, eh, pouze tedy z 600 očekávaných pouze 30% byla, těch zpráv byla podána. Proč? Protože většina těch firm nebyla schopná detekovat, zjistit původ těch eh, minerálů, především v těch slévárnách, je to klíčový problém. A to je důvod, proč eh, v našem evropském přístupu také i my jsme se ponaučili z Dodd-Frankova zákona, z toho eh, režimu due diligence OECD, takže jsme se poučili z pozitivních i negativních zkušeností. A náš návrh tedy návrh nařízení, doplňuje vlastně dot Frankův zákon a víceméně hodně vychází z eh, těch hlavních směrů, z toho manuálu eh, due diligence OECD. Není to OECD minus, ale OECD plus. V jakém ohledu? Za prvé, ten náš návrh vytváří seznam těch eh, sleváren a zde chci reagovat na ty, kteří se ptali jak je to s otázkou konkurenceschopnosti, pokud budeme pouze cílit na evropské slevárny, eh, ne pouze, ne pouze na evropské, ale na ty takzvané globální. Je to sice evropský seznam, ale globálních firm, eh, které splňují naše požadavky a z požadavky due diligence po té certifikaci. A, takže e, samozřejmě a e, budeme tam i jmenovat, kteří tam chybí v podstatě a za, zajistíme plnou transparentnost toho dodavatelského řetězce, což bude ku prospěchu těch prvotních dodavatelů. Proč? Eh, te, pardon, pro ty eh, zpracovatelské firmy, protože i ty zpracovatelské firmy, které tedy jsou dále v tom řetězci, tak budou moci eh, spolehat na to, že to osvědčení je v pořádku a budou moci se inspirovat tím seznamem těch sléváren a těch dodavatelů tedy. Nyní ke zpravodaji Winklerovi, jak tedy Evropská komise a další orgány, jak si mohou Eh, jak si doprovodit to dalšími opatřeními. Samozřejmě toto nařízení není jediné, jediný předpis, budeme mít další doprovodná opatření, která pojmenováváme ve sdělení, například veřejné zakázky. Veřejné zakázky také budou eh, řešit eh, tu otázku tedy těch zpracovatelů a nejenom v Evropské unii, ale i globálně, to znamená, kteří dovozci budou chtít se ucházet o veřejné zakázky zde, tak musí být v pořádku, takže zde bude dostatek eh, tedy pobídek. A potom i budeme mít podpůrná opatření pro malé střední podniky a také i eh, eh, budeme na ně apelovat, aby také se zapojili do tohoto režimu a dále samozřejmě, jak jsme slyšeli i eh, s těmi dotčenými zeměmi, budeme o tomto vést politický dialog. Nám jde o to, aby všechny dotčené subjekty a orgány byly součástí celého procesu. A teď ještě chci zde zdůraznit nový vývoj, eh, protože tady nám jde i o zveřejňování nefinančních informací. To je něco, co již v podstatě stejně máme a to také, e, se, to také cílí ty jednotlivé firmy a e, pozbuzuje je v tom, aby e, podávali zprávy, pozbuzuje to k reportingu. Samozřejmě máme ještě další nástroje, jako zveřejňování nefirmovaných, ne, nefinančních informací, potom i, i jde o to, aby Eh, aby všechny ty nástroje se vzájemně doplňovaly. A nyní otázka auditu. Eh, záměrem je především eh, mít takový kontrolní režim, tedy režim auditu, který bude vycházet z norem OECD a auditoři a dovozci budou moci tedy spolehnout se na tento systém a s tím, že vezmeme do úvahy i stávající průmyslové eh, kontrolní režimy. Dále poslední věc. Proč jsme neokopírovali ten americký zákon? Několik, několik řečníků tady již zmínilo analýzu e, dopadů tohoto zákona a samozřejmě jak, jaké diverzifikaci tam potom došlo. A především, eh, když eh, v konfliktních oblastech eh, neexistují dostatečné kapacity, kontrolní kapacity, No, e, to je jeden problém a je třeba si uvědomit, že to naše nařízení e, se netýká, na rozdíl od toho amerického dodd zákona, nějakého konkrétního regionu, ale má širší záběr, geograficky širší záběr a mm, inspiruje se e, normami OECD. Takže pokud nejsou v terénu dostatečné kapacity, tak ty firmy mohou tedy se obrátit jinam, tam, kde jsou a skupina expertů OSN vydala zprávu, kde ukazují, že třeba e, dochází e, ke pašování minerálů z této republiky, e, především zlata a dal, dalších tedy cených kovů a v podstatě potom se to tedy děje nelegální cestou pašováním, takže to znamená i že to je na úkor místního obyvatelstva a to je výsledek, který si nepřejeme. Já doufám, že teď jsem odpověděla na otázky, které položili vážení členové parlamentu. Děkuji. Uh, Chci se zeptat, uh, na veřejné zakázky vy to chcete použít jako pobítky pro společnosti, aby se přihlásili do dobrovolného systému, ale potom bychom asi museli změnit ta pravidla pro veřejné zakázky, není to tak? Ne, tak tomu není. Víme, že máme novou směrnici pro veřejné zakázky, která um, umožňuje, ale pouze umožňuje, říkám vám předseda, není to závazné. To je postoj komise a parlamentu. A i členské státy to tak mohou dělat, mohou se to eh, začlenit do svých zákonů veřejných zakázkách. Děkuji a teď eh, dáme slovo jednotlivým expertům, aby mohli stručně eh, zareagovat Jako první pan eh, Gillett eh, z OECD. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji za výborné komentáře, za tu diskusi, kterou jsem tady dnes zažil. Je dobře, že se tomu eh, parlament věnuje, je to zásadní věc. Ještě než odpovím na konkrétní dotazy, tak bych chtěl říci, že my jsme se už vyjadřovali k návrhu komise. Myslíme si, že to by přispělo k eh, větší eh, účasti na těch eh, dobrovolných systémech a zabránilo by se tím embargům de facto, že my jsme přesvědčeni o efektivnosti těchto opatření. Myslím si, že tato dotyčná opatření by měla být přijímána souběžně s nařízením, takže my jsme pro tento komplexní přístup. Co se týče efektivnosti toho návrhu, tak samozřejmě jsou tady dvě věci, které eh, bychom měli zvážit. Eh, jaký je hlavně ten zájem snížit eh, počet konfliktů v těchto oblastech, ale je tady další cíl, tedy zvýšit počet společností, které se budou chovat zodpovědně. To je další cíl sám o sobě a hodně e, podniků e, řekl, že e, že by chtěli se účastnit takového systému, že to je jeden cíl Evropské unie. My nemůžeme konkrétně doporučovat, jestli ten přístup by měl být dobrovolný nebo závazný. ale všechny členské státy se již přihlásily k tomu, že chtějí eh, provozovat due diligence. Jsou tady eh, velmi značné tržní síly, eh, vyplývající z poptávky spotřebitelů, které by měly vyvinout tlak na to, aby společnosti přistoupily na ty dobrovolné systémy, ale samozřejmě i závazné systémy by měly velký dopad. Z našeho pohledu pokud ten systém a certifikace budou v souladu s pravidly OECD, tak jak eh, to je teď navrženo, a umožní postupné zavádění due diligence, tak by eh, jsme se tím mohli vyhnout nezamýšleným důsledkům a škodlivým dopadům. Eh, teď konkrétně k otázkám. Byla tady otázka na soulad s Frank Dodovým zákonem. záleží, jak ta pravidla budou vypadat, jinak eh, to nebude v nesouladu. Například eh, Komise pro cené papíry eh, vyzývá společnosti k tomu, aby používali při dokládání svých zpráv due diligence standardy OECD. I ta africká certifikace se zakládá na standardech OECD, takže všechny ty systémy, které jsou v provozu, využívají eh, pokyny CD, takže mají něco společného. A to my vítáme. Ano, měl by to být zaměřeno pouze na slévárny. Pokud budeme požadovat více auditů, tak to způsobí zmatek více byrokracie a větší břemeno. Ale tím Eh, s ním nesníháme odpovědnost za due diligence ze všech těch společností eh, dodatelského řetězci, včetně povinnosti předkládat zprávy. Takže zavedení jednotného systému mohlo vést k efektivnosti v těch globálních systémů, takže vynucování a kontrola by se měly zaměřovat na to, aby tyto programy byly efektivně nezávislé a konsistentní s pravidly OECD pro due diligence. My jsme eh, zatím eh, eh, to nemonitorovali, ale možná, že k tomu přistoupíme v budoucnosti. A teď veřejné informování, tedy o to, jak společnosti mohou informovat o due diligence, měli by to dělat krok za krokem, samozřejmě třeba brát ohled na Eh, obchodní tajemství, což je tam také zpracováno, znamená, to jsou údaje o ceně a eh, jména dodavatelů. Ty eh, společnosti by měly informovat o procesech, které vedou k pořizování těchto surovin a ne nutně těch ostatních. Potom tady bylo několik otázek týkající těch konfliktních oblastí. Já k tomu řeknu jedinou věc, která se zásadní pro pochopení due diligence. Due diligence váže tu povinnost eh, na ten dopad, který ta společnost vytváří svým působením, ne na tu oblast. Pokud eh, se pořizují něco z vysoce mm, rizikové oblasti, tak eh, jde o to, aby ta společnost uvědomila, jaká ta rizika jsou vlastně, tak tady bude docházet k financování organizovaného zločinu, pokud tady žádný konflikt nedochází a proto Eh, se snažíme postihnout co nejvíce těch eh, neúplně definovaných oblastí, protože život není tak jednoznačný. Eh, společnosti by neměly mít pocit, že když se začnou pořizovat ty suroviny někde jinde, takže to okamžitě je bezproblémové, přestože i tam se může něco dít. My se vědomujeme, že společnosti se mohou dopustit chyb, ale je potřeba, aby Eh, přistupovali k těm chybám otevřeně a snažili se je napravit. Děkuji teď pan Malazi. Merci, monsieur le président. Je veux d'abord remercier l'intervention. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl odpovědět na otázku paní eh, Marie, která eh, nás požádala, která udělala to srovnání s potravinářským řetězcem. Ty úvahy jsou podobné. Chtěl bych také říci, že v podstatě ta dobrovolná, ten dobrovolný systém je, může být vhodný, ale eh, možná, že nemá dostatečný dopad, protože eh, se eh, objevují způsoby, jakým by šlo obejít mm, tu dobrovolnost. Jsou tady mm, společnosti, které si nechávají certifikovat ty produkty v těch eh, červených zónách okupovaných rebely, aby to potom eh, použili jinde. Na jedné oblasti už více než dva roky se eh, orgány dělily o příjmy s těmi milicemi. Ty milice tedy obdrželi prostředky a poslali to šambondy. A proto je důležité, aby byly přijaté, seri, byla přijata seriózní opatření. A, a to samo sobě nestačí, potřeba mít informace o tom, jestli e, všechny ty údaje jsou ověřené. A další věc je ten zákon Frank Dodd, eh, který neměl eh, škodlivé dopady, možná, že to někdy říkají, ano, myslím, že tady vznikl určitý dojem, že ty suroviny se dál nakupují a že lidé přišli o pracovní místa, ale díky tomu mezinárodnímu tlaku Díky tlaku občanské společnosti eh, dnes můžeme minimálně diskutovat o těchto věcech eh, a proto tady vznikly komise eh, na úrovni každého regionu. A vznikl proces certifikace, takže je potřeba v tom dále pokračovat. A to pokud možno globálně, protože to by byl i způsob, jak se postarat o to, aby ta rozvojová pomoc, kterou tam předělujete, no, byla správně využívána, protože eh, ty volby sami o sobě to eh, nenapraví, protože bude pořád docházet k přesunu obyvatelstva v důsledku konfliktu. Říkáte, že 5% je málo. I kdyby to eh, zachránilo jeden jediný život, tak by to stačilo. Takže pokud zavedete tady tu daň, tak i ostatní iniciativy by k tomu mohly prospět. Je to proces, je potřeba se do toho pustit a občanská společnost vám za to bude vděčná. Děkujeme. Pan uh, Tyran. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl souhlasit s tím, co říkal pan eh, Malazy. Jde hlavně o to, jak se to projeví v terénu. A to je naprosto zásadní, protože ty dopady v terénu zahrnují nejenom ten dodavatelský eh, řetězec v tom daném eh, odvětví od dolu až po slévárny, ale také to zahrnuje místní orgány pokud ehm, se tady odehrává, odehrává korupce, tak to s tím nemůžeme nic dělat a je potřeba to upozorňovat a trvat na nápravě. Eh, a teď eh, k tomu, jestli jsou stigmatizovány ty nerosty, ty 3T a zlato, protože se to propojuje přímo s tím, co se dělá eh, v Kongu. Pokud se podíváme na další konfliktní zóny, tak zjistíme, že to se děje i u jiných kovů nebo u jiných surovin. A ještě abych odpověděl na to, co snad se ptala paní z Argentiny, která se nepochopila, co jsem říkal ve své prezentaci o tom nedostatku pobídek pro ty e, slevárny. To jsem úplně neříkal. Já jsem říkal, že je to nedostatek e, pobídek pro ten začátek toho řetězce. Ty slevárny jsou zahrny, zahrnuty do těch různých programů. A já naprosto souhlasím eh, s tím, co říkala, že je potřeba se držet toho, co funguje a poučit se z chyb. Máme dobrovolné systémy eh, na základě pravidel OECD, tak jsme jich držme, eh, ponechme z nich to, co funguje a pojďme také v rámci toho návrhu komise vytvořit podpůrná opatření, která by měla vést k tomu, aby to nemělo nějaké perverzní škodlivé dopady, například na konkurenceschopnost. Eh, paní Areně bych chtěl eh, říci, že ano, životy jsou zásadní, ty by se mělo uplatňovat ve všech těch přístupech a je to právě proto, že my se vyznáme v té situaci eh, a proto jsme přijali ten program, který se zaměřuje na situaci v terénu. Došlo Eh, úspěchům. Eh, ukazují to také statistiky místních orgánů. Eh, dávám trochu důvozu tu korupci, která se tady vyskytuje, ale máme údaje, která potvrzují úspěšnost našeho systému. Pokud chcete nějaké vyšší údaje, tak tady máme kolegu, který by vám mohl poskytnout tyto údaje, ale konkurenceschopnost je také důležitá. Proč? Protože úspěch těchto podniků tady v Evropě nebo ve Spojených státech je eh, zásadní. Pokud vytvoříme eh, systém, který povede k vysokým nákladům, tak to bude problematické, protože by to mohlo dojít eh, k vnějším vlivům. Jestli to má být dobrovolný nebo povinný systém, myslím, že už jsme tady eh, o tom slyšeli hodně poznámek. I ten eh, dobrovolný systém je de facto povinný, protože ty společnosti eh, pak se cítí povinovány něco, změnit své chování. Takže ten problém není ani v tom, jestli to bude dobrovolné nebo závazné, ale hlavně je potřeba zajistit účinnost terénu a zavést opatření, která eh, budou doprovázet eh, celý ten systém. Děkuji vám. A teď pan eh, Lagat. Děkuji, pane předsedo. Myslím, že ještě pořád není možné říci, jestli do Franku v zákon je účinný. Hledali jsme eh, různé iniciativy u různých surovin. Je evidentní, že ty systémy nemohou eh, vzniknout eh, přes noc, vyžaduje se to hodně práce. A já bych chtěl hlavně poděkovat těm společnostem, které se do toho pustili a zavedly to, protože to vyžadovalo velké úsilí. A myslím, že teď všichni vidíme, že to nese své ovoce. Takže těch iniciativ je celá řada. Je důležité, abychom také dále diskutovali o těch technických aspektech iniciativ, které již vznikly tak abychom na základě toho mohli vytvořit evropský systém, který bude doplňovat to, co již funguje, aby to nebylo v rozporu. Musíme také podívat eh, na to, jaký to měl vliv na, ty, na tu ekonomickou situaci po přijetí americké legislativy. Zlepšilo se to eh, v tom počátečním eh, poklesu a poté se zlepšily životní podmínky pracovníků v dolech. A to je nejdůležitější. Je potřeba, aby i nadále eh, fungoval, fungovalo podnikání v těchto oblastech, takže měli bychom přidat hodnotu. Americká legislativa eh, vyslala obrovský signál aktérům na trhu. Nejde jenom o spotřebitele, také o akcionáře a další zainteresované, kteří neustále vyvíjejí tlak na ty společnosti, aby prověřovali ty své dodavatelské řetězce a snažili se to eliminovat. O to tady jde především, ale tady potřeba to promítnout do dodavatelského řetězce. A tato evropská iniciativa má eh, neomezený zeměpisný eh, rozsah a to samo o sobě Eh, eh, přidá něco nového tomuto úsilí. Ale měli bychom se také jasně definovat, co to znamená ty konfliktní zóny. Měli bychom eh, to velmi pečlivě definovat, protože v okamžiku, kdy to definujete, tak tam musíte začít budovat tu kapacitu, rozvíjet ten systém a také tam provádět ten systém vysledovatelnosti. Certifikovat nějakou slévanu může trvat klidně i rok pro vaše informace. Takže to musí být flexibilní. Eh, Víme, že ty že se mohou být velmi složité. Je obtížné eh, prověřit tisíce různých dodavatelů. A proto bylo dobře s eh, tím začít na úrovni s levárem společnosti mají, eh, pod, eh, mají povinnost eh, ty signály vysílat do svého dodatelského řetězce, ale musíme jim přitom dát flexibilitu, aby mohli komunikovat se svými zákazníky tak, jak to považují za nejvhodnější. To je mě všechno. To dilema mezi dobrovolným a závazným systémem, na, myslím, že je na to příliš brzy to nějak rozhodnout a těším se na tu diskusi na technické úrovni. Um, děkuji a v neposledním řadě pan Gibon. Děkuji, pane předsedo. Eh, pokusím se rychle odpovědět na celou řadu otázek, které tu zazněly. Nejprve bych eh, rád řekl, že jsme diskutovali o skvělých eh, systémech, které fungují ve Spojených státech. Nicméně musíme si uvědomit, že se soustředí na demo, Demokratickou republiku Kongo a my bychom chtěli, abychom uh, do toho vnesli tedy vnější transparentnost a abychom se zaměřili také na jiné konfliktní oblasti. Byla řeč o tržních pobídkách, o roli spotřebitelů v tomto odvětví. Ano, eh, je potřeba, aby tedy eh, spotřebitelé požadovali, že mm, když si koupí nějaký výrobek, budou mít záruku, že nepochází eh, z konfliktní oblasti, to znamená, že eh, Zároveň tedy budou vytvářet tlak na průmysl, aby nekupoval suroviny z oblastí, které jsou konfliktní. Kromě toho jsme slyšeli o nových eh, rizicích, která mohou na trhu v důsledku due diligence vzniknout. O tom hovořila OECD ve své prezentaci a sice eh, byla řeč o tom, že to není stoprocentní záruka, o tom, že bude vždycky všechno správně. Jde o to, že zavedeme procesy, které pomohou podnikům zaručit, že učiní všechno, co je v jejich silách, aby snížili riziko. A za druhé musíme si uvědomit, že to nejsou rizika rizika nová. Jsou to rizika, která již v dodavatelském řeči, řetězi, eh, řetězu eh, podniků existují již nyní. Eh, ty podniky čelí nedostatku informací, to znamená, že due diligence v podstatě přinese možnost zjistit více informací a čelit těm rizikům, kterým podniky čelí již dnes. Ano, pokud jde o materiály, tak jsou to i jiné mm, nerosty, kromě těch e, zmíněných 3TG, e, které by bylo možno do toho zahrnout. E, Eh, zlato, ta, ta, eh, tantal eh, v Kolumbii a tak dále. To znamená, že je tu mnoho regionů, mnoho nerostů, které je možno zahrnout do tohoto systému, do due diligence. Ten systém by tedy měl být zaměřen na to, že eh, společnosti budou velmi opatrné, budou tedy vyžadovat due diligence a tím bude eh, větší jistota v celém tom eh, dodavatelském řetězci. Rád bych ještě pohovořil o dopadu zákona dot frank Myslím si, že je v této souvislosti velmi důležité, abychom uznali, a já jsem to řekl na začátku prezentaci, že současná situace je neudržitelná a že bychom tedy neměli eh, umožnit, aby tedy konflikty byly tímto způsobem financovány, tak jak se to děje v mnoha komunitách, eh, protože eh, to je skutečný problém. V tuto chvíli to vypadá tak, že situace je velmi komplikovaná, že bychom měli být velmi obezřetní a měli si dát pozor před nějakými zjednodušenými schématy. Jak jsem řekl, vidíme velmi komplexní komplikovaný, komplikovanou situaci eh, a my tedy musíme eh, dbát především na to, aby se zachovali eh, nebo zlepšili životní podmínky a živobytí lidí pracujících v dolech v tom těžařském průmyslu. Samozřejmě, že to, to, o čem jsme slyšeli, se netýká celého Konga, eh, týká se to eh, především východní části a dopady eh, tohoto zákona Dodd-Frank měly tady na různé oblasti Konga různý dopad. Eh, to znamená, že tu jsou ještě další opatření, která byla přijata vedle zákonu Dodd-Frank, například zákaz těžby, zákaz dovozu z určitých regionů a kromě toho eh, regionální iniciativy, které tedy jsou odlišné od toho samotného zákona Dodd-Frank. A na závěr mi dovolte, abych odpověděl na tu otázku, jestli návrh EU oslabí zákon dot frank Já si myslím, že zdaleka ne. E, my bychom tedy chtěli to doplnit a harmonizovat s pokyny OECD. Chtěli bychom, aby to bylo komplementární a myslím si, že díky tomu tedy budeme schopni e, zajistit to, aby to pokrylo všechny evropské společnosti. E, to znamená, že chceme tedy využít toho, té celosvětové snahy o e, globální due diligence. A na závěr ještě jednu věc, která se týká e, toho, do jaké míry je to komplementární k pokynům OECD je samozřejmě zodpovědností všech společností, aby tedy prováděli due diligence a aby o tom předkládali veřejně informace. Děkuji, děkuji všem expertům. Musím říci, že to byla skutečně plodná diskuze. Eh, děkuji vám za vaše příspěvky a předám vám slovo panu Winklerovi. Eh, děkuji, pane předsedo. Děkuji i všem hostům. Milí kolegové, myslím si, že dneska jsme učinili důležitý krok směrem vpřed. Některé věci jsme vyjasnili, ale zároveň mám pocit, že je nám po dnešku jasné, že máme před sebou dlouhý seznam úkolů. Všem v této místnosti je naprosto jasné, že nařízení a doprovodná opatření jsou stejně důležitá, protože pokud eh, chceme eh, tedy prolomit ten vztah eh, mezi zdroji a financováním války, tak se musíme zaměřit na obojí, musíme tedy eh, rozvíjet eh, infrastrukturu, zaměřit se na lokální opatření, dobrý systém vlády v těch zemích, kterých se to týká, eh, což není. Embargo je to spíše udržitelný systém. Snažíme se tedy o systém, který bude trvale udržitelný. Já vím, že současný způsob eh, komunikace eh, v globálním měřítku nás před obtížné úkoly, nicméně bych eh, rád vyzval všechny zúčastněné strany, aby to dilema mezi povinnými a dobrovolnými opatřeními nebrali zase tak vážně. Já si myslím, že jde spíše o to, jestli ten systém bude efektivní nebo neefektivní. Jestli tady získáme efektivní účinné nařízení, díky němuž uh, tedy, eh, dejme tomu, bude existovat eh, dobrovolný systém, který bude doprovázen mnoha dalšími návrhy, tak eh, díky za to možná, že to bude efektivnější než zákon Dot frank který svého cíle nedosáhl, pokud si tedy připomeneme to, co jsme dneska slyšeli. To znamená, že ještě do budoucna budeme muset všechny tyto otázky vyřešit. Děkuji, děkuji eh, všem za účast na našem dnešním slyšení. Děkuji tady zvláště expertům, kteří mezi nás přišli a eh, tento bod našeho dnešního programu tím eh, uzavírám. Další poslední bod je bod různé. Žádné, žádný bod pod tady nemám. Další schůze se bude konat 21. a 22. ledna roku 2015. A mezi tím bude vánoční přestávka a nový rok. Přeji vám tedy hodně štěstí, odpočíňte si a s nově načerpanými silami se vraťte na další zasedání našeho výboru. Mějte se hezky.